Sehr geehrte Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, srdečně vás vítám na zasedání výboru pro právní záležitosti dnes a zítra. Ještě než přejdu k pořadu jednání, bych chtěla přivítat prezidenta Evropského soudního dvora, pana Skurise a jeho tým. Právě proto, že Výsledek zasedání koordinátorů je obšírný předložím výsledek tohoto zasedání až a potom to slyšení. Tímto tedy přejdeme k eh, následujícímu bodu na pořadu jednání. Chtěla bych oznámit, že v bodě 30 eh, různé eh, budeme projednávat následující záležitost. A sice zasedání koordinátorů. Právě jsem se zmínila o tom, že toto zasedání a výsledky především tohoto zasedání budeme prezentovat po slyšení. Po bodě 12 budeme za se zabývat o kooperaci v elektronických transakcích a elektronických daních. Budeme muset tedy pracovat relativně rychle, protože také výbor Ekon eh, již hlasuje o svém eh, zprávě. Po bodě 21 eh, budeme mít výměnu názorů o směrnici o transparentnosti. Je to zpráva paní Mekáty a hned poté budeme hlasovat o směrnici k předkládání zpráv a účetnictví. Spravodajem je pan Lene a toto souvisí právě se směrnicí o transparentnosti. Po bodě 27 budeme hlasovat o dohodě mezi EU a Ruskou federací o prekurzorech drog. Spravodajem je pan Jobro. Dále bych chtěla také oznámit, že právní základ o vyrovnavém poměru v rovnosti pohlaví nebudeme probírat tentokrát. Eh, Odsuneme to eh, na zítra v rámci hlasování. Dále budeme také hlasovat o pozměňovacích návrzích eh, k dani finančních transakcí a je tedy nezbytné ne hovořit o klasickém stanovisku, tak jak to děláme obvykle na základě časového nátlaku musíme pozměňovací návrhy předložit Ekonu přímo jménem předsedy pana Liné. Eh, tak aby tyto pozměňovací návrhy eh, mohly být ještě zohledněny, jak bychom propásli lhůtu. Dále bod 23 Pan Karim předkládá zprávu a e, toto bude e, projednáno společně s bodem 22, e, což je rovněž zpráva pana Karima. Tyto dva body tedy časově propojíme. Ke sdělení předsedy nemáme nic dalšího, můžeme tedy přejít k bodu 3, to je schválení zápisu ze schůze konané v březnu. Jedná se tedy o 18. a 19. března 2013. Pokud byste neměli námitek, tak můžeme tento bod 3 eh, rovněž uzavřít. Výsledek zasedání koordinátorů, jak již jsem řekla, budeme projednávat později. Takže se dostáváme k následujícímu bodu a to je naše veřejné slyšení. Proto bych eh, ještě jednou srdečně chtěla eh, přivítat eh, předsedu pana Skurise a také paní Alexandře Tajn, zpravodajce, bych chtěla dát slovo. A, pardon. Promiňte. Nejdříve však dávám tedy slovo panu předsedovi soudního dvora. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit francouzsky, eh, což je pracovní jazyk soudního dvora. Dámy a pánové, nejdříve bych vám chtěl srdečně poděkovat za pozvání na toto slyšení, abych hovořil tedy o reformě eh, Evropského soudního dvora. Eh, poté, co předložím ty hlavní body reformy, eh, bych chtěla, chtěl hovořit o dalších dopadech a rovněž také o bodech, které ještě nebyly rozhodnuty. Chtěl bych uzavřít na základě obecných úvah. Reforma statutu Soudního dvora, tak jak to bylo předloženo v březnu 2011, tedy před více jak dva, dvěma lety eh, Evropskými Eh, institucím eh, se týká eh, třem, třech prvků, které jej skládají. Jde především tedy o složení Velkého senátu, dále také stanovení funkcí hlavních soudců a dále otázky navýšení počtu soudců a využívání také výsledků specifických senátů. 11. 8. 2012 bylo rozhodnuto tak, že bylo možné zahájit eh, reformu a na základě eh, obnovy eh, mohl být zvolen místo předseda a také složení Velkého senátu bylo změněno. Dnes je tam 15 soudců místo 13 a to včetně Eh, více eh, předsedy a dalších soudců. Kromě toho, eh, co se týče tedy dočasných funkcí soudců, je upřesněno, jak se postupuje. A předevčírem byl přijat můj návrh ohledně založení dle členských států, tak, aby bylo možné také nahradit soudce, který by nemohl převzít svou funkci. Reforma eh, již eh, probíhá a přinesla určité eh, výsledky. Je tak možné zvýšit počet soudců, kteří rozhodují v hlavním senátu a tak je možné také posílit dopad výsledku. Vytvoření pátého Senátu umožnil počet, navýšit počet kaus, které je možné projednávat eh, eh, paralelně ehm, znamená to tedy, že v těch senátech je vždy pět soudců a soudci tedy zasedají společně a zabývají se všemi kauzami, které jsou předloženy. Také funkce vicepředsedy umožnila postupovat účelně, to znamená, že vicepředseda doplňuje onen soubor soudců první zkušenosti eh, práce s pěti eh, senáty o pěti soudcích eh, naznačuje, že účinnost a přesnost výsledků je lepší. Takže děkujeme legislátorům Evropské unie za to, že bylo přijato rozhodnutí či návrh, který jsme předložili. Nyní však k části, která ještě nebyla přijata, a to je samozřejmě velmi obtížná část této reformy, a to je eh, otázka navýšení soudců v tribunálu. Zde eh, vznikají určité obavy a sice po dlouhých diskuzích a dlouhém přemýšlení eh, na úrovni soudního dvora i tribunálu došel eh, soudní dvůr eh, k výsledku, že je vhodné privilegovat to řešení, které spočívá v navýšení počtu soudců v tribunálu. Problém, který stojí před tribunálem, není v dán eh, otázkou eh, intelektuálních schopností, spíš spočívá v eh, projednávání záležitostí, které patří do té hlavní části, což je otázka konkurence schopnosti či hospodářské soutěže. Pokud bychom chtěli nalézt řešení, které by bylo trvalé, ale také pružné, je nezbytné navýšit počet soudců. To by bylo nejvhodnější řešení. Navíc také eh, se musíme také podívat na určitou specializaci jednotlivých senátů a tedy zlepšení postupů eh, při dodržení lhůt je možné dosáhnout eh, lepší účinnosti. Návrh eh, soudce navýšit počet soudců na devět byl eh, projednáván velmi obšírně, tedy navýšení na 39. A ale nebylo možné se eh, dohodnout o navýšení o další soudce. Eh, systém eh, který prosazuje větší počet generálních advokátů, byl také propojen s otázkou rotace v této funkci. Eh, navíc také některá předsednictví eh, eh, rady navrhla, aby legislativní iniciativa Soudního dvora byla pokládána za zrušenou, ale Není to vhodné. Naopak, část reformy soudního dvora je ještě neukončena a je to otázka stále aktuální. Čísla to také dokazují. Eh, pokud je pravda, že v roce 2012 počet kaus byl snížen o asi 5%, pak v roce 2013 vidíme určité navýšení eh, do března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 tak, že e, očekáváme celkový počet odpovídající letem 2010 a 2011. Legislativce EU e, jsme tedy požádali o navýšení počtu soudců, tak abychom mohli fungovat za přijatelných podmínek. E, v prvním čtvrtletí tohoto roku je počet otázek, které byly předloženy, navýšen asi o 20 za těchto podmínek je eh, soudní dvůr velmi eh, spokojen s tím, že věnujete v tomto výboru našemu soudnímu dvoru tak velkou pozornost a proto eh, se chceme zabývat dalšími návrhy. Soudní dvůr předložil legislativní návrh a to bez doporučení na navýšení počtu soudců. Statut soudního dvora neobsahuje eh, jednotlivá ustanovení ohledně jmenování. Politické debaty však ukázaly, že otázka eh, národnosti eh, soudců získala takovou váhu, která je až přehnaná. Ohledně eh, této národnosti eh, soudců bych chtěl navrhnout, že právě národnost by se neměla stát determinujícím kritériem pro tuto funkci. Navíc také od založení eh, všechny členské státy, všechny národnosti a jurisdikce jsou dobře reprezentovány v soudním dvoře v celku v souvislosti tribunálu, kde 90 záležitostí je řešeno v Senátu o třech soudcech, nemůžeme národnost eh, soudců eh, zohledňovat, a protože by to eh, zcela jasně narušilo zásadu činnosti. Mám eh, zde celou řadu eh, obecných eh, poznámek ohledně jmenování Eh, dalších eh, soudců. Tři eh, prvky jsou přitom zásadní a to je schopnost, kompetence, dále stabilita, funkce a také geografická rovnováha. Nejdříve ke kompetenci soudců. Tato spočívá ve znalosti evropského práva, ve zvládnutí několika oficiálních jazyků a také ve schopnosti řízení činnosti. Pokud by soudní dvůr měl předložit určitý návrh eh, pro jmenování, tak bychom vycházeli se, eh, ze zásluh, ze znalostí. Eh, proto, abychom mohli posoudit schopnost soudce, je nutné se podívat na Lisabonskou smlouvu. Pak bychom mohli vycházet a postupovat podle schopnosti. Dále stabilita ve funkcích. To je celá zásadní věc. Neobnovit funkci soudce pouze z politických důvodů zhoršuje práci tribunálu. Je známo, že soudci, kteří byli jmenováni, potřebují určitou dobu na to, aby mohli začít skutečně plně pracovat a také před odchodem eh, soudci pracují eh, méně intenzivně. Eh, v roce 2013 bude 6 až 9 soudců v tribunálu a to z celkového počtu 27. Pokud legislativci by chtěli stanovovat další soudce na základě těchto principů, pak by tyto jmenované problémy byly ještě závažnější. Určitá geografická rovnováha je poslední bod. Chtěl bych připomenout, že ustanovení, která stanovují obsazení soudu pro veřejnou službu, říkají, že tento soud musí být obsazen vyrovnaně jak geograficky, tak i v zastoupení národních eh, systémů. Eh, znamená to tedy, že zde je nutné odpovědět eh, na nutnost vnitřního přizpůsobení se jednotlivým systémům. V současnosti tedy eh, je nutné stanovit eh, tuto zásadu do budoucnosti. Navíc eh, také počet jednotlivých témat se navyšuje. Navíc také tyto aktivity jsou stále častější a je tedy nezbytné Eh, pracovat eh, mnohem více na nejrůznějších tématech. Je tedy nezbytné, aby tento mm, soud byl organizován tak, aby mohl pracovat co nejvíce účinně ve svých oblastech a dále musí mít také příslušnou legitimitu eh, jak na základě evropského práva, tak i právních soustav jednotlivých eh, států. Paní Tain eh, tedy eh, jistě bude moci také zareagovat na ty požadavky, které jsem zde uváděl a také zareagovat na politická rozhodnutí jednotlivých členských států. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za jasná slova. Paní Alexandro Tajn, prosím vás nyní o vaši zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Předně bych chtěla poděkovat předsedovi Soudního dvora za to, že eh, pokud jde o obě zprávy o reformy Evropského soudního dvora se kontakty mezi parlamentem a soudem výrazně eh, zintenzivnily v eh, rámci přípravy těchto zpráv. A i toto slyšení je projevem eh, těch intenzivních vztahů a považuji za velmi důležité, aby se první a třetí moc takto zbližovaly navzdory geografickému, geografické vzdálenosti. Je jasné, že soudy první instance jsou třetí přetížené. Není to ono normální přetížení, jak, je, eh, jak jej známe eh, z eh, národních poměrů, ale soud získal, Evropský soud získal řadu nových úkolů, aniž by došlo k přidělení nových soudců. V uplynulých třech letech i pod tlakem členských států došlo na Evropském soudním dvoře k provedení určitých reformních opatření, která přinesla i své plody, zejména když se podíváme na statistické údaje eh, posledního roku. Domnívám se ale, že interní reforma, a to se jasně ukázalo, je již na spadnutí. To znamená, že eh, ono eh, zatížení, pracovní zatížení eh, nelze zvládat reorganizací, pouze přidělením nových soudců. Pokud jde o počet nových soudců, tady jsem vyhověla návrhu soudu a navrhla jsem 12 nových soudcovských míst. Ti, kteří se zprávou zabývali, vědí, že se diskuse točila kolem kolem 6, 9 a 12 soudců. Je ovšem obtížné stanovit, jak vysoká musí být v konečném důsledku eh, eh, vysoké toto číslo. Eh, ta otázka může zůstat napřed otevřená. Důležité je, abychom se vůbec dokázali shodnout na dodatečných soudcovských místech. A to nás přivádí k největšímu problému, totiž ze kterých členských států by měla tato nová soudcovská místa přijít. Když jsem převzala ten tento materiál, tak jsem si sama nemyslela, že pro jednotlivé členské státy, ať už malé, středně velké nebo velké, to bude tak důležitá otázka statusu. Ale ano, je to otázka eh, statusu pro členské státy, je to také nesmírně politická otázka, z kterých členských států mají tito noví soudci eh, pocházet také byla navržena eh, eh, eh, různá rotační řízení, o nichž jsem také ve zprávě psala. Důležité je tázat se, zdali takovéto rotační opatření jsou vůbec v souladu se smlouvami, protože podle smluv může být jeden soudce eh, členským státem jmenován několikrát a jestli se od prvopočátku členské státy politicky shodnou na rotačním eh, postupu, pak to znamená, že oproti navzdory eh, smlouvám eh, musí jeden soudce svou činnost ukončit, protože byl jmenován nový. Takže by mohlo jít o porušení ehm, nařízení eh, či ustanovení smlouvy. Může se eh, tedy eh, takováto situace udát a eh, samozřejmě není vyloučené, že by soudce, který tím pádem bude muset odejít či ukončit svou činnost, bude chtít toto rozhodnutí napadnout. To je věc otevřená. Samozřejmě, že je jasné, že soudci eh, eh, mají být jmenováni podle své způsobilosti. Geografická rovnováha bude zachována tím, že eh, podle smlouvy každý členský stát musí vyslat jednoho soudce. Nyní pouze jde o to které členské státy budou ještě mít právo vyslat eh, eh, na soud první instance eh, dalšího svého soudce. Chci poděkovat kolegům z frakcí, že tomuto návrhu tak jednoznačně vyslovili svou podporu a výbor podle článku 255 dal najevo, že soudci eh, nejsou kvalifikováni nezbytně eh, pouze podle toho, co musí umět, to znamená mm, eh, odborná zkušenost, vzdělání a tak dále, ale že tento výbor je schopen předložit i soupis uchazečů ehm, a to znamená, že nechceme mít pouze způsobilé soudce, ale chceme mít ty nejspůsobilejší, ty nejschopnější eh, v celé Evropské unii, kteří by měli být přiděleni k soudu. A eh, dále eh, myslím, že je důležité, aby se soudci mohli i jmenovat sami ta myšlenka byla nyní um, zmíněna i panem předsedou soudu, totiž toho času není zajištěna stabilita a kontinuita je nutno kritizovat ty členské státy, které přesně vědí, kdy eh, doběhne funkční období jejich soudce a přesto přeze všechno nejsou z to včas eh, eh, jmenovat nového soudce anebo soudnímu dvoru sdělit, že ten původní již působící soudce má být opět navržen a jmenován. To je nemyslitelné. Já jsem i zde ve výboru několikrát zdůraznila, že e, soud první instance často pracuje i s neobsazenými soudcovskými místy. To je nemyslitelné a to znamená i, že e, e, tamní soudci, kteří působí, nemohou zahájit nová řízení mnohdy, protože nevědí, jak dlouho na nich budou moci pracovat a zdali budou, bude jejich mandát obnoven a tak dále. A to je skutečně neúnosná situace. Je důležité, aby případy byly zpracovávány a vyřizovány v určitém eh, časovém pořadí a eh, to za daných okolností není možné. Eh, takže členské státy by se sami nad sebou měli v tomto ohledu zamyslet. My nemáme možnost udělovat sankce, když ale soudce, který je již jednou jmenován, chce ve své funkci pokračovat, tak by se měl, tak by měl být možnost se opět sám sebe jmenovat s tím, že chce, aby e, pokračoval v dalším funkčním období. Důležité je e, také, aby byly v, členském stát, v členských státoch, státech e, prováděné konkurzy nebo výběrová řízení výhodou eh, bude, že se každý bude moci ucházet a eh, způsob výběru eh, zůstane otevřený. Existují i členské státy, kde se soudci navrhují například z okolí ministerstva spravedlnosti, ale ti nemusí být těmi nejspůsobilejšími. A proto považuji za důležité, aby i kolegové naléhali na to, aby eh, v jejich členských státech eh, probíhala oficiální výběrová řízení zeměpisné eh, rozdělení je zaručeno již tím, že každý členský stát může vyslat jednoho soudce a nepanuje tady nebezpečí, že jednoho dne by jeden z stát měl eh, na eh, soudu první instance tři soudce. To se už ukázalo u soudu pro veřejnou službu, kde mm, byli na seznamu uchazečů dva soudci za sebou a pak se ze stejné země a mm, postup je v, v těchto případech takový, že ten jeden eh, soudce z těch dvou pocházejících ze stejného členského státu bude jednoduše vynechán. Tento problém byl již některými kolegy nadnesen a bylo na něj upozorněno, ale neexistuje. V zájmu občanů a podniků a těch, kteří nás zvolili, apeluji za to, abychom se všichni zasazovali o to, aby v případě těchto eh, doplňujících, přiděle, doplňujících soudcích byl eh, zpracováván seznam těch nejspůsobilejších, eh, které pak eh, členský stát vybere. Děkuji paní Tajn za eh, tyto úvahy k přidělení dalších soudců. A nyní bych chtěla udělit slovo paní Maura McGowan, předsedkyni Unie soudců Anglie. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, Těší mne, že mám příležitost jménem za eh, anglická velšské eh, soudce promluvit o tomto tématu. K čím ještě může přispět eh, právní profese této reformě soudního dvora? Vítáme nová procedurální opatření u soudního dvora a racionalizaci zejména Eh, onen eh, systém eh, dožadování se informací a nebo celý systém i kuria, který je elektronický, také nás těší, že se pro řízení předběžné otázce snížila doba pro vynesení rozsudku pod 18 měsíc, ale co, osíců. Ale co ještě zbývá? Profesionální pozadí soudců je zásadním tématem a tyto informace jsou posílány ze strany členských států. Je to velice zásadní věc eh, pro eh, soudce, kteří jsou takto posíláni na soudní dvůr, protože eh, kompetence soudního dvora se rozšiřují také na oblasti azylu a do dalších témat. Některé členské státy uvažují jen o evropském zákonodárství, když zvažují, koho nominovat. Takovéto designování soudců by mělo být transparentní a založeno na zásluhách. Měli bychom hrát toho nejlepšího kandidáta. Musí to pokaždé být eh, člověk, který má občanství určitého státu, a nebo by to měl být spíše člověk, který má dobré zkušenosti eh, se eh, spravedlností a prosazováním spravedlnosti. Byl zde přednesen návrh o e, přidání dalšího, dalšího počtu soudců do tribunálu. A to samozřejmě vítáme, ale například by mohly být tři členské státy, každý z nich by mohl předložit nějakého kandidáta na další dotečné místo. A ten eh, článek 255, podle něhož se ustanovuje výbor, který rozhoduje, by pak rozhodl na základě zásluh eh, o kandidátech. Také zapotřebí se zabývat otázku dalšího vzdělávání a školení eh, soudců poslanců. Buďme realističtí. Ti, kdo jsou jmenováni do Lucemburku, eh, potřebují veškeré eh, kompetence a měli by eh, získávat ještě další formální vzdělávání, aby mohli postupovat dále ve svém vzdělávání, ať už se to týká Eh, hmotného práva eh, nebo eh, trestně právní oblasti, rodinného práva nebo asilového práva. Je zapotřebí také mít stáže soudců z členských států, aby měli větší povědomí v chvíli, kdy přicházejí na soudní dvůr. Také by zde měl být systém mentorování, tedy eh, stanovení eh, soudce, eh, soudního dvora se zkušeností, který, který bude pomáhat právě nastoupivšímu soudci. Soud se také musí zaměřovat na kvalitu své vlastní produkce musí se úzce zaměřit na to, aby poskytoval praktické eh, interpretace legislativy pro národní vnitrostátní soudy, které potřebují vodítka pro svou budoucí činnost. Evropský soudní dvůr musí vykonávat eh, svou činnost ve správných okolnostech a ze správných postupů. Nejedná se jen o to, aby pokaždé zde bylo Eh, ústní slyšení, ale eh, měli bychom se zaměřovat na kvalitu eh, rozhodování v soudních věcech. Může dojít k případům, kdy je vhodné použít ústního slyšení, aby se zjistilo, jaké, jakého řešení lze dosáhnout. A v některém případě se může stát, že při rozhodování soudního dvora může být ústní slyšení jedním z prvních, jednou z prvních fází. E, může se využívat systém e, rotace, aby se, aby se soudci věnující s určitým postupům mohli e, dostat do všech oblastí a přitom, aby veškeré materiály byly správně archivovány a aby byly dostupné, aby byly takto zdokumentované přístupně všem všechny otázky týkající soudního eh, sporu. Víme, že soudní dvůr se zabývá svým jednacím řádem, to je velice důležité, ale je zapotřebí ještě eh, některé věci dořešit, jako například umožnění uzavřeného řízení, kde eh, jedna ze stran nemá přístup k důkazním prostředkům, které jsou zmíněny v daném případě. Právní profese by měla napomáhat při řešení těchto výzev, protože my jsme lidé z praxe, kteří každodenně se detailně zabýváme těmito problémy a detaily a můžeme takto poskytnout asistenci. A proto by zde měla být úloha pro právní eh, eh, profesi v jakékoliv soudní reformě, tedy i v reformě soudního dvora. Už eh, zde byly v případech předběžných otázek vysloveny určité eh, indikace, ale byla by lepší ehm, silnější interakce mezi eh, vnitrostátními soudy a Evropským soudním dvorem. A bylo by dobré tak, aby soudci vyjádřili neformálně eh, svá stanoviska. A byli bychom rádi, aby soudci také naslouchali neformálně vyjádřením právní profese a jejich zástupcům. Další takováto schůzka bude v říjnu, ale já si myslím, že by tyto schůzky měly být širší a častější a měly by se zabývat věcmi do větších detailů. A ze střednědobého hlediska jsme samozřejmě proto, aby zde byl určitý um, výbor, ve kterém všechny zúčastněné strany od institucí přes soudce až po právní profesi by byli eh, všichni uh, Eh, účastní a mohli eh, navrhovat, jak zlepšit eh, fungování Evropského soudnictví. Podle článku 255.6 je zatím zapotřebí jen schválení Rady a členských států pro změnu pravidel. Takže zaprvé bych doporučovala, abych, aby ti nejlepší kandidáti byli vybíráni členskými státy na tyto soudce a měli by následně obdržet další školení a vzdělávání, aby ještě své dovednosti a schopnosti rozšířili. Je zapotřebí dosáhnout dobré vyváženosti mezi účinností a kvalitou na všech úrovních soudu Evropského soudu a to tak, aby všichni zúčastněné strany, aby mm, všichni aktéři mohli spolupracovat na zdokonalování soudního systému pro Evropskou unii. A ještě jeden praktický krok, který by eh, šel udělat, je politika členských států, eh, když žádá o konzultaci, eh, tak aby se aby před eh, revizí pravidel bylo stanovisko požádána také eh, Evropská rada, Evropský parlament. A my můžeme společně přispět eh, k vytvoření výkonného efektivního systému pro spravedlnost a prosazování spravedlnosti. A to proto, aby veřejnost měla důvěru v systém. Pokud lidé nebudou mít důvěru v soudní systém, tak tento systém nebude fungovat správně. Tom Bingham řekl, napsal ve své eh, knize o právním eh, státu, že jednou ze slabin Lucemburského soudu je dlouhá doba zpracování, což se velice zlepšilo. Ale jedna z věcí, která eh, způsobovala nebo přizpůsobovala nebo přispívala k té délce řízení, byl Eh, velký počet případů a právní profese může pomáhat eh, při efektivním řešení takovýchto problémů, protože podle nás úspěch soudního dvora je důležitý a chtěli bychom přispívat k budoucí úspěšnosti soudního dvora. Děkuji. Srdečně vám děkuji. A nyní se dostáváme k otázkám poslanců a jejich příspěvkům. Nejdříve se hlásí eh, pan Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za prezentace. Jak je patrné z programu, pan eh, předseda Skuris eh, na druhé části slyšení již nebude přítomen a nebude se moci účastnit diskuse. Přesto ale položím otázku týkající se jiné části zprávy, o níž se nehovořilo, a sice mm, k diskusi o otevřenosti. Jak všichni víme, Pane Messerschmitte, já bych vás chtěla požádat, abyste tuto otázku položili eh, v souvislosti obsahové, eh, příslušné souvislosti, protože budeme ještě. Pane Skuris, pan Skuris tady zůstane. Ano, pan Skuris oznámil, že zůstane a já myslím, že by bylo vhodnější položit mu tuto otázku eh, v rámci příslušné souvislosti. A nyní bych chtěla dát slovo panu Masipovi. A nebo chce se pan Dav vyjádřit k jednacímu řádu, anebo nyní, anebo později. Takže uděluji slovo panu Masipovi a poté panu Dafovi. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já jsem naslouchal se právě pana předsedy ESD. Eh, e Zdá se mi, že eh, to bylo velmi významné a také jsem vnímal nadšení naší kolegyně Tajne. Samozřejmě existují určité niance v těch otázkách, které ještě jistě budou také předloženy, ale cítil jsem její nadšení pro celou tématiku reformy ESD, eh, eh, což je velmi důležité. Jako politici musíme pochopit to, jak podstatná je tato otázka pro další činnost Evropské unie. Nyní jsme dosáhli další etapy v rozvoji EU. A proto bych chtěl také odkázat na referát své kolegyně. Já jsem hovořil eh, rovněž na toto téma. Navazuji nyní na svou předřečnici, která hovořila o eh, skutečně centrálních otázkách. Souhlasím s tím, co zde přednesla povinný souhlas a otázka generálních advokátů, to je věc, o které jsem moc nevěděl předtím, než jsem začal pracovat pro Evropskou unii, ale myslím si, že v mnoha oblastech je zde také otázka lhůt, na které musíme myslet. Souvisí to také s překlady. Překlady způsobují spoždění v jednání a měli bychom mít jednotná kritéria eh, eh, tak, abychom nesnižovaly význam překladů. Jde zcela jistě také o práva na obhajobu eh, eh, osob předkádajících eh, žaloby a instituce, která je zásadně významná pro náš právní systém, jako například právo na soudce, je otázka, kterou musíme posoudit na základě kritérií předem stanovených e, musíme mít dostatek času na přípravu e, těchto otázek, aby potom e, celé řízení a prosazování práva bylo řádné. Chtěl jsem se zmínit eh, i o tom, co již bylo několikrát řečeno, a sice otázka kvality. Chtěl bych podpořit to, co říkal předseda soudního dvora, tedy zásluhovost. A také to, co říkala paní Tajn, že vedle zeměpisného původu bychom měli eh, za měřítko stanovit eh, především eh, kompetence. A potom ten výsledek tohoto smíchení různých kritérií, tedy vzdělání, původ a tak dále, je důležitý, přičemž také musíme myslet na ono jmenování ze strany vlády členského státu. Dále se zde také hovořilo o určité souhře, o tom hovořila naše britská kolegyně. Již jsme vedli výměny názorů s advokáty, s jejich specializací a je důležité v tom pokračovat na úrovni parlamentu. Celá jistě v dalších zemích, kde takovéto tradice neexistují, mohou vznikat určité problémy. V těchto debatách se projevily určité potíže k první větě pana předsedy, že bude hovořit francouzsky, protože je jazykem soudu. Ano, to je pravda. V minulém volebním období jsme navštívili zde a zjistili jsme, že je výhodné mít určitý spojovací jazyk pro jednání za zavřenými dveřmi bez tlumočení. Takže by bylo vhodné mít takovýto spojovací jazyk. Mám na mysli eh, určitého soudce, který nehovořil francouzsky, myslím, že byl z Kypru, eh, přijel do Lucemburska a skutečně eh, tam velmi intenzivně pracoval a dnes může přijímat rozsudky v daném jazyce, bez toho, aby byla kvalita horší. Ještě k francouzštině a to s ohledem na metodiku. Myslím si, že by to mělo být také důvodem pro to, aby kandidáti na funkci soudce a nechci říci, že to je rozhodující kritérium, tedy zda to kandidáti ovládají francouzštinu. A to proto, že rozhodující musí být znalost práva a schopnost zvládnout juristický právnický eh, žargon. No, možná to není tak rozhodující, eh, jak ukazuje příklad eh, kyperského soudce, ale měli bychom si položit otázku, zda by všichni kandidáti, kteří neovládají francouzštinu, měli mít stejné možnosti. Děkuji. Pan Daf musel odejít, takže kolega Sjevka. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Děkuji vám paní předsedkyně. A děkuji eh, eh, rovněž eh, panu předsedovi Evropského soudního dvora za jeho velmi zřetelnou a jasnou prezentaci. Jasně nám řekl, co očekává od Evropského soudního dvora. A také se mohu připojit k tomu, co uvedla paní McCowen o slabinách systému ale i o ostatních záležitostech. Eh, když, když je položena předběžná otázka, uplyne drahná doba, než eh, je zodpovězena a eh, na tyto prodlevy bychom neměli zapomínat. Samozřejmě, že je nutno věci důlež, důkladně zvážit, ale musíme také plynule pracovat, aby ty pracovní postupy nebyly příliš dlouhé. To se týká sporů, ale eh, také předběžných otázek a eh, samozřejmě všech zainteresovaných osob. Pak jsem se eh, podivoval eh, nad mm, jedním výrokem pana předsedy Skurise a sice o tom, že vyšší počet soudců by automaticky zkrátil eh, ty, to trvání pracovních procesů a zpracovávání případů. Mohu se připojit eh, a souhlasit i eh, s tím, eh, že soudci mm, jsou mnohdy jmenováni členskými státy, byť nedisponují to nejlepší kvalifikací nebo způsobilostí. Každý členský stát má onu velkou čest a povinnost vyslat eh, svého zástupce a také tak činí. Samozřejmě může docházet k problémům u eh, malých eh, zemí, kde také působí dobří soudci, ale nastupuje problematika jazyková a také problematika znalosti evropského práva, které může být v tom či onom případě omezené. Jsou to eh, ale eh, lidé, kteří působí v právním prostředí té které země, eh, ale je nutno také vycházet z toho, že každá země bude jmenovat a přidělovat Evropskému dvoru soudce z různých důvodů. Členské státy To považují za eh, otázku prestiže a snaží se, aby eh, kvalita eh, jmenovaných soudců a vysílaných soudců byla co nejvyšší. A pak je tady otázka té geografické rovnováhy. Má to dopady eh, na kvalitu soudců či nikoli? Samozřejmě otázkou je, jakým způsobem budou ti eh, doplňující soudci volení, protože jejich počet nebude shodný s počtem členských států a eh, tak mnoho nových soudců bez tak nebudeme moci přidělit ke stávajícímu týmu soudců Evropského soudního dvora nebude jich až tolik. Moje otázka eh, je nyní na adresu pana Skurise následující. Existuje eh, nějaký navržený mechanismus, případně je obsažen tento mechanismus ve zprávě paní kolegyně Tajn, anebo eh, v debatě mezi eh, radou soudců. Je tady eh, navržený nějaký mechanismus, který by nebyl v souladu s dosavadním fungováním Evropského soudního dvora, to znamená něco, co byste nemohli přijmout a schválit v rámci výběru těch nejlepších soudců. Měli bychom něco již od prvopočátku vyloučit z toho navrženého mechanismu přidělování vybrání nových soudců. A pak eh, musíme eh, brát eh, v potaz i politické hledisko vztahu členských zemí, také otázku zásluh soudců. Ale samozřejmě je velmi důležité, abychom rozřešili tu otázku dodatečných soudců. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Já bych chtěla eh, eh, nyní dát příležitost panu předsedovi Evropského soudního dvora z aby zodpověděl položené otázky. Prosím. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se budu pokusit vyjádřit k více aspektům. Doufám, že na nic nezapomenu, nic nevynechám. Především tedy se výběru soudců. To je dotaz, který byl předložen a který se týká také e, problémů, pokud se týče tedy mechanismu a jak má být tento mechanismus rozvit v tomto návrhu. který považujeme za nekompatibilní Eh, s potřebami soudu. Je zapotřebí eh, připustit v této souvislosti, že rada, je to rada, kdo má kompetenci a pravomoc, abych to řekl přesněji, neboli tedy zasedání představitelů členských států, kteří jednohlasně jmenují soudce pro eh, soudní dvůr a tribunál. A je zjevné, že není na soudním dvoru, aby mohl předkládat nějaké eh, návrhy anebo se předem vyjadřovat. A to je právě ten důvod, proč my jsme nepředložili eh, žádný návrh ohledně nominace soudců. Protože to nespadá do naší pravomoci. A jako soudní dvůr máme hlavní úkol kontrolovat, zda instituce respektují své pravomoci. A pravděpodobně by bylo známkou, skutečně špatnou známkou, kdyby sám soudní dvůr takovouto povinnost nerespektoval. Je ale také zapotřebí připustit z naší strany, že někdy uh, už po léta jsme o těchto otázkách diskutovali, že jsme rozvinuli určité modely, jeden za druhým, vyvinuli jsme systém rotace, ale přes tuto veškerou snahu se nám to nepodařilo vyřešit. Na tomto základě si nyní teď myslíme a e, také díky diskuzi ve vašem výboru a s pozbuzením tedy z dalších e, směrů z Evropského parlamentu, že e, některá kritéria by se neměla vylučovat. Například ne, že bychom měli mít úplně kompletní kritéria pro dodatečné soudce, ale alespoň bychom mohli vyloučit určitá kritéria tak, že eh, by bylo možné něco zmínit nebo zdůraznit, ja, podle jakých základních kritérií by se výběr měl řídit. A pro nás základním kritériem je kvalita neboli tedy eh, zásluhy a to je tedy pak na návrhu, který přijde ze členských států. Já pak eh, mm, nemohu předkládat nějaké konkrétnější návrhy ohledně jmenování soudců. Pokud členské státy přijmou, aby eh, k nominaci docházelo na základě tedy kvalit a zásluh nikoli e, národní příslušnosti, tak eh, se vše bude řídit eh, těmi pravidly selekce a výběru, o kterých jsme hovořili. Ohledně pracovního jazyka, to je ta druhá otázka. A potřeby znát francouzštinu. Ano, jsou eh, kandidáti, kteří se ocitají ve složitější situaci a já bych tomu rád podotknul, že je jasné, že určitá instituce nebo eh, v určitém právním eh, prostředí, tak je jasné, že je zapotřebí rozhodovat v jednom jazyce, jednat a rozhodovat v jednom jazyce Eh, protože kdyby se hovořilo ve více jazycích najednou, tak to pak není úplně eh, stejné s tlumočením, jako kdyby se hovořilo pouze jedním jazykem při rozhodování eh, soudu. A my jsme rozhodnuti postupovat nadále jako doposud a to, že budeme tedy um, tyto rozhodovací porady konat ve francouzštině v jednom jazyce. Jaké podmínky nyní platí? Pokud se podíváte na zprávu výboru podle článku 255 založeném na zkušenosti už eh, pěti eh, let, které takto byly, mm, to přibyly zkoumany, tak je zjevné, že ne všichni kandidáti na soudce perfektně zvládají francouzštinu, ale nehledě na to eh, se osvědčili. Tomuto výboru totiž nejde o to, aby každý z kandidátů dokonale zvládal francouzštinu. Je zapotřebí, aby rozuměl francouzštině, aby ji nějak zvládal. A pokud někdo se chce stát eh, pracovníkem v určité instituci, která eh, má svůj pracovní jazyk, angličtinu, francouzštinu nebo němčinu, tak to samozřejmě musí vykonat i své vlastní úsilí, aby eh, mohl v těchto jazycích pracovat. Pokud je někdo, právníkem s určitými schopnostmi, tak vám mohu eh, zaručit, že je schopen se takovýto jazyk eh, naučit. Ehm, nemusí ovládat jazyk naprosto dokonale, což konec konců ukazuje i výsledek eh, výboru podle článku 255. A co se týče našich vztahů s hm, právní profesí nebo právními profesemi, nepochybně můžeme zintenzivnit naše vztahy. A skutečně nás potěšilo, že CCBE před dvěma týdny nám eh, zaslala eh, dopis. Hm, ta, tento dopis přišel na radu také a v tomto dopise se píše o výběru soudců a CCBE eh, zdůraznilo, že základním nebo hlavním kritériem pro jmenování dodatečných doplňujících soudců by měla být kvalita. A my vítáme takovouto iniciativu, skutečně nás velice těší a doufám, že tím se také zlepší vztahy mezi eh, právními profesemi a soudním dvorem. Děkuji a slovo má paní Tajn. Snad ještě stručně členské státy se v konečném důsledku v otázce rotace skrývají za eh, svými cíly. Velké členské státy tvrdí, že protože jsou velké, mají také mnoho právníků a proto mohou čerpat z mnohem většího rezervoáru a tudíž vlastně mají automaticky lepší a vhodnější kandidáty. Malé členské státy říkají, máme sice velmi málo právníků, ale ti jsou přesto přeze všechno vysoce kvalitní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 hlediska počtu je jich méně než 50, ale mají také osobnosti v akademické sféře a tak dále. Já se domnívám, že když jde o způsobilost, tak obě strany, velké i malé členské státy, mohou prokázat, že mají pravdu. Malé státy mohou prokázat, že i když mají malý rezervuár právníků, mohou navrhovat vhodné osobnosti a velké státy mohou dokázat, ukázat, že i když mají obrovskou masu eh, právníků, mají mezi nimi i eh, vynikající osobnosti. Obojí není samozřejmost, to znamená eh, pouhé, pouze velikost nebo malý členský stát není automaticky předpokladem pro nalezení vhodného kandidátu. Já, kandidáta. Já se domnívám, že mm, je tady určitý rozpočet spor mezi malými a velkými členskými státy, ale ten je pouze fiktivní, dá se vyřešit a tím pádem lze i věcně vyřešit otázku rotace. A pokud jde o e, jazyk, pro mě je důležité, aby to byl jazyk, v tomto případě francouzština, která je přesná z hlediska právního užití, protože kdo se například zabýval eh, finanční krizí, eh, ví, že mnozí tvrdí, že mm, užívání angličtiny ve finanční oblasti eh, přispěla částečně i k nevyjasněnosti této finanční krize, protože angličtina je v mnoha ohledech jazykem poněkud nejasným, s mnoha významy a tak dále, a že užití jiného jazyka by bylo přesnější a účelnější. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já opakuji nabídku v tom smyslu, že my, co by praktici, zažíváme každodenní problémy a jsme schopni pomoci na praktické i pragmatické úrovni. Zcela souhlasím se vším, co zde zaznělo o nutnosti kvality každého soudce z každé jakékoliv členské země, jmenovaného na jakékoliv místo či do jakékoliv funkci. Kvalita a e, způsobilost, to musí být ty rozhodující e, úvahy. Eh, samozřejmě to, co právě zaznělo, je naprosto správné. Skutečnost, že malý stát může také dát k dispozici eh, dva či tři eh, kandidáty. Mm, to nikterak neumezuje jejich kvalitu, případně pouze počet a je nutno tady zvážit férovost zastoupení eh, soudců z každého členského státu. Opakují požadavek po kvalitě, který je nadřazený nad národností, ale samozřejmě je nutno zvážit obě kritéria. A eh, opakují eh, žádost o to, abychom byli zapojeni do každodenního řešení vyvstávajících problémů a při hledání řešení nebo i pravidel pro řešení těchto problémů. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bloku Promiňte, právě se dozvídám, že zde máme také zástupce komise, jemuž bych eh, samozřejmě také ráda udělila slovo ještě v tomto bloku a sice vítám mezi námi pana Kepena a uděluji mu slovo, protože jsem si jistá, že i komise by chtěla přispět k tomuto tématu. Prosím, máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Komise je zcela pro návrh, o kterém se nyní debatuje. Jsme velmi spokojení z eh, té souhry eh, názorů, eh, které zde byly vyjádřeny jak eh, z úst předsedy ESD i zástupců parlamentu. Tím se také přibližujete k stanovisku, které i komise Eh, již prezentovala eh, k reformě soudního dvora. Tolik eh, tedy velmi obecně. My velmi podporujeme veškeré snahy, jsme k dispozici všem institucím ve snaze dosáhnout konsenzuálního řešení této otázky. Děkuji. Děkuji vám a tím se dostáváme tedy k dalšímu bloku a to jsou stanoviska. Nejdříve paní Rosa Rafaeli bude bude hovořit o eh, studii eh, politického oddělení. Vítám vás a máte slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji vám za tuto příležitost představit vám studii, která byla připravena politickým oddělením C. Eh, týká se ústavních soudů členských států, to je tedy ten kontext a kontakty na nás. Než začnu hovořit o hlavním tématu, tak si myslím, že zapotřebí na úvod ještě vysvětlit, oč se jedná u, um, u menšinového stanoviska. Jedná se o to, že při rozhodování soudce nesouhlasí buď se závěry rozhodnutí, a v tom v případě hovoříme o nesouhlasném stanovisku a e, nebo souhlasí s výsledkem, ale nesouhlasí s odůvodněním e, tohoto rozhodnutí. A to je e, oddělené stanovisko. Proč jsou takováto stanoviska kontroverzní? To proto, že jejich zveřejnění je umožněno jen v některých členských státech, zatímco v jiných je zcela zakázáno. A takovéto rozdíly existují v mnoha členských státech e, i e, tedy v rámci Evropské unie. Zde vidíte praxi v členských státech ohledně zveřejňování menšinových stanovisek. Modře vidíte sedm členských států, kde se nikdy neumožňuje zveřejnit menšinové stanovisko. Takže jejich tradice jde e, proti zveřejnění menšinového stanoviska tak, že zveřejnění eh, stanoviska jednotlivých soudců by mohlo znamenat i trestný čin. Například v Belgii je toto jasně kriminalizováno. V dalších 20 členských státech EU odlišná stanoviska mohou být eh, zveřejněna, ale nejsou ve všech případech. Ve 13 členských státech, to jsou ty zelené, Odlišná stanoviska jsou zveřejňována v, eh, ať v ústavních otázkách, tak v běžných otázkách, v obecných otázkách, ale v trestně právních eh, případech někdy bývají zveřejňování omezená. Pak, jsou, eh, pak je šest členských států, to jsou ty růžové, v níž jsou zveřejňována odlišná stanoviska jenom ústavních záležitostí, zatímco u obecných soudů toto není umožněno. A v Irsku Odlišná stanoviska obecně jsou zveřejňována jen v běžných otázkách, obecných otázkách, zatímco v ústavních záležitostech nikoli. Nejsou povolena. Měli bychom nyní předložit několik argumentů pro i proti zveřejňování odlišných stanovisek, protože zde jsou argumenty pro i proti. Uh, Eh, odborníci se zabývali touto otázkou a zde vidíte několik argumentů proti zveřejňování odlišných stanovisek a to proto, že mohou podkopat nezávislost soudců od, eh, oproti tedy vnějšímu tlaku. Tento argument byl zmíněn zejména v mezinárodní oblasti, mezinárodní působnosti, protože v mezinárodních případech jsou soudci jmenováni eh, členskými státy a odborníci se obávají, že soudci, kteří se budou blížit ke konci svého mandátu, mohou cítit tlak eh, ohledně možných eh, odlišných stanovisek, například aby zveřejnili odešné stanovisko, které by lépe vyhovovalo členskému státu a že by to lépe umožnilo potom jejich opětovné jmenování. Pak Eh, je ještě zapotřebí zajistit tedy, aby soudci měli dlouhý mandát a jak se vypořádat s nezávislostí eh, eh, soudců v této souvislosti. Dalším argumentem proti zveřejňování podle některých odborníků je podkopání autority soudce protože, a soudu, protože by to ukázalo rozdíl v závěrech takže by to mohlo poškodit platnost toho rozhodnutí, protože by to ukázalo, že zde byla možná jiná právní řešení. A eh, dalším argumentem je eh, poškození jasnosti právního eh, řešení. Lidé se obracejí na soud proto, aby měli jasné řešení sporu. Nechtějí se osnout v diskuzi mezi jednotlivými interpretacemi, která z nich bude nejlepší. A rozdílná stanoviska by mohla vést k takovéto situaci. Dalším argumentem eh, pro nezveřejňování menšinového stanoviska je ohrožení kolegiality při rozhodovacím procesu u soudců. Soudci, kteří se účastní rozhodování, a pokud je možno zveřejnit eh, rozdílná stanoviska, mohou se rozdělit na většinu, která vytvoří rozhodnutí, a menšinu, která se neúčastní rozhodování a vytváření rozhodnutí, ale spíše se zabývá eh, připravováním svého vlastního eh, nesouhlasného stanoviska. A posledním argumentem je ušetření času a zdrojů. A to je například ve mnohojazyčném systému Evropské unie, protože ta odlišná stanoviska by musela být přeložena do dalších jazyků. Samozřejmě je tu i celá řada ve prospěch odlišných stanovisek. Hlavním eh, argumentem ve prospěch jejich uveřejnění je transparentnost podle mnoha odborníků odlišná stanoviska slouží k tomu, abychom zajistili transparentnost při provádění soudních pravomocí, což je eh, druh veřejné pravomoci. Takže by v podstatě zvýšili demokratickou kontrolu nad vykonáváním soudní moci podle některých autorů odlišná stanoviska by také vedla k rozšíření dialogu mezi soudy a právní profesí jako takovou, protože zde by byly uvedeny i argumenty, které byly předloženy nižšími instancemi nebo vyššími instancemi a eh, nebo by zde mohly být uvedeny i argumenty eh, právníků, a tyto argumenty případně mohly být využity e, legislativci pro případnou další změnu takovéto právní úpravy. Dalším argumentem je svoboda vyjadřování e, soudců. Z tohoto pohledu odlišné stanovisko slouží k ochraně svobody projevu soudců a také intelektuální integritu soudců. To znamená, že soudci se nemusí nutně podepsat pod rozhodnutí, se kterým nesouhlasí. A ten poslední argument podle některých odborníků také může eh, tedy zveřejňování vést ke zvýšení autority a jasnosti, eh, protože eh, pokud je takovéto odlišné stanovisko distribuováno před vynesením finálního rozhodnutí, Eh, tak eh, rozhodující soudci mohou brát v úvahu názor menšiny a začlenit eh, některé z argumentů do vyjasnění rozhodnutí. Tak z toho důvodu by tedy finálné rozhodnutí, finální rozhodnutí soudu mohlo být lépe odůvodněné a mělo by tedy i větší autoritu a bylo by jasnější, bylo by přesvědčivější. Co se týče praxe na mezinárodních a nadnárodních eh, soudech, obecným trendem je umožňovat mezinárodním soudcům eh, zveřejňovat menšinová stanoviska. To je například u Evropského soudního dvora nebo u eh, trestních soudů a u dalších. Někdy je to možné jen anonymně, to je systém, který funguje například ve VTO a e, u Evropského soudního dvora se explicitně e, nepíše o možnosti menšinových e, stanovisek. Samozřejmě musíme zvažovat mimořádný charakter Evropského soudního dvora a celého soudního systému v EU. Hlavním zdrojem případů pro soudní dvůr Evropské unie jsou otázky přeběžném řízení, když zvážíme všechny, eh, všechny eh, napadené případy, velké procento pochází právě z, žádostí o předběžné řízení, tedy od vnitrostátních soudů. A v takovémto systému, kde je konstantní dialog mezi soudním dvorem a vnitrostátním soudem. Musí být vytvořen zvláštní vztah mezi vnitrostátními soudci a Evropským soudním dvorem. Musí to být vztah důvěry a autority. Eh, soudci se dožadují eh, stanoviska soudního dvoru a proto potřebují také důvěru. A soudní dvůr jim poskytuje své rozhodnutí tak, aby mohlo být plně implementováno vnitrostátním soudem. Tento vztah důvěry a autority je tedy velice důležitý. E, pak je tu problém právní kultury. V některých členských státech neexistují e, menšinová stanoviska dokonce jsou chápána jako něco, co není organickou součástí právní kultury v tom eh, státě. Pak by menšinové stanovisko vydané Soudním dvorem Evropské unie mohlo být chápáno jako něco opravdu, co nepatří integrálně do právního systému. V současné době pro, pro, probíhá diskuze mezi odborníky o úloze Soudního dvora Evropské unie a konkrétně eh, ohledně možnosti zavedení menšinového stanoviska. Už bylo předloženo několik argumentů týkající se konkrétně Soudního dvora. Například někteří autoři kritizují styl a odůvodňování eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Podle nich tito soudci někdy Eh, nebo jejich rozhodnutí někdy nebývají jednoznačná a obtížně se jim eh, rozumí. A tento problém by mohl být vyjasněn právě uveřejněným menšinového stanoviska, Rozhodnutí se zakládá na společné dohodě soudců. Někteří odborníci ale dodávají, že je zde velký význam generálního advokáta. Jedním z důvodů vytvoření této funkce bylo také zajistit, že zde bude eh, platná eh, dobrá náhrada Eh, takovéhoto menšinového stanoviska a že v jeho textu bude možné vyjasnit také eh, právní argumenty související s určitou otázkou a rozhodnutím soudního dvoru. Pak je tu otázka kolegiality v rozhodovacím procesu. Soudní dvůr je velmi znám tím, že má velice kolegiální způsob eh, spolupráce. Jejich způsob rozhodování je skutečně výjimečný v tom smyslu, jak probíhá spolupráce mezi soudci při poradách. A je zde obava, že zavedení menšinového stanoviska by mohlo poškodit eh, ochotu soudců mezi sebou takto nadále spolupracovat. Pak je tu eh, argument autority eh, rozhodnutí soudu, což je samozřejmě důležité pro soudní systém Evropské unie. Vnitrostátní soudci a soudci z Evropského soudního dvora musí ustavičně spolupracovat. A pak je tu ten eh, obvyklý argument týkající transparentnosti při výkonu veřejné a tedy i soudní pravomoci. A dalším argumentem je nezávislost soudců. To se samozřejmě vztahuje jak na Evropský soudní dvůr, tak na eh, soudce v jiných instancích. Děkuji a nyní má slovo pan Messerschmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu za eh, tento velice kvalitně připravený materiál. Je pro nás velice eh, užitečný. Chtěl bych zdůraznit, že není žádný evropský stát, který by neznal takovou věc, jako je menšinové stanovisko ve všech členských státech Eh, například eh, je možné eh, se obrátit k soudu pro lidská práva a tam jsou takové, tam je takováto praxe, takže jak v právní profesi, tak pro politiky, tak pro soudce vnitrostátní soudu, kteří musí využívat tato rozhodnutí Štrasburského soudu, tak si všichni uvědomují, že zde toto existuje. Jedinou otázkou zde je, zda Evropský soudní dvůr má zůstat jediným, jak se zdá, mezinárodním soudem, který nebude mít takto otevřenou eh, pozici vůči svým občanům. A nyní k těm důvodům, které jsme nyní vyslechli. Jak už bylo zmíněno, je to otázka autority. Myslím, že musíme diskutovat o tom, zda je správné a korektní například i pro menší většinu soudců, aby využívali té, té autority plného soudu, plného eh, senátu. Eh, v rámci kolegia soudců může být malá většina a za druhé pro eh, lidi z praxe, pro profesionály v právní oblasti, tak nedostatek poznatků z diskuze soudců může vést k menšímu povědomí a k obtížnější eh, schopnosti využívat rozhodnutí soudu, protože tito lidé z praxe pak nevědí, k jakým diskuzím docházelo mezi soudci a co vlastně motivovalo jejich rozhodnutí. Co vlastně je menšinové eh, stanovisko? V některých členských státech je tedy to konkrétně 20 zemí, které e, využívají menšinová stanoviska, a to v různých podobnách. Jsou také různé způsoby, jak e, zavést e, menšinové stanovisko. Tou neméně revoluční cestou pro Evropský soudní dvůr by bylo právo vědět, že jeden ze soudců, účastníci rozhodování, nesouhlasil s většinou, aniž by se jmenoval. To by byl první krok. Trochu revolučnější řešení už by bylo, mít také jméno toho soudce, eh, který eh, se rozhodl jinak. A eh, například by bylo možné, jako je to mm, známo v Dánsku, je tu existence odlišného stanoviska, které by bylo známo, to znamená například ze mm, Spojených států. Nyní máme generálního advokáta, který prezentuje eh, alternativní stanovisko eh, oproti tomu, jak může vypadat tedy ten finální verdikt eh, soudu. A jsou to různé způsoby, tedy jak interpretovat zákon, jak z této situace plyne. Evropský soudní dvůr je jedním, snad tedy jediným z mezinárodních soudních Eh, orgánů, které neposkytují eh, takto eh, plné odůvodnění a neposkytují toto měšné stanovisko. Ale pak je to povinnost všech evropských institucí po Lisabonské smlouvě od roku 2009 je povinností všech evropských institucí formulovat politiku otevřenosti a jedinou institucí, která, jak se zdá, se to zatím zdržela, je Evropský soudní dvůr. Myslím, pane Skudisi, že nyní je čas toto změnit. Chceme lepší informovanost, lepší otevřenost. Já nemám žádný důvod pochybovat o vašich důvodech a proto vy také nemáte důvod eh, nám odpírat tyto poznatky. Děkuji, pan Masip. Jen stručně, paní předsedkyně. Já se domnívám, že my jako legislativci bychom této otázce neměli věnovat eh, mnoho času. Je to otázka, kterou se nemusíme zabývat v parlamentním kontextu. To bylo právě vysvětleno. Eh, ať již to budou oddělená stanoviska eh, nebo eh, nesouhlasná stanoviska po rozsudku, není pro nás závažné jde o přijímání rozsudku, eh, ale eh, nesouhlasné stanovisko dvou nebo tří eh, soudců je menšinový názor. Projednává se za zavřenými dveřmi, bez tlumočení, v společném jazyce, ale to nemá nic společného s odděleným hlasováním za určitých okolností, jak se řeklo o Dánsku, eh, taky v USA to existuje, a nebo také na eh, ve Španělsku na nejvyšším soudě či v Den Hágu, ale to je celá jiná záležitost, která nemá vliv na hlavní rozsudek soud eh, jako kolegium eh, došlo k rozsudku, zná jej a když byl zveřejněn, tak to samozřejmě má vliv na následující komparativní právo, to je jasné, ale tato otázka je absolutně periferní a nemá nic společného s našimi úkoly přijímání zákonu. Jak řekla paní Tajn, tak to také není eh, spojeno s otázkou navýšení účinnosti eh, e SD. Samozřejmě můžeme se zde hádat eh, eh, o této vedlejší otázce, ale přeci jenom to není významné. Paní Tajn. Ano, Vždy člověk prožívá poměry ze státu, ve kterém Eh, pracuje v našem stáně, jsou eh, nesouhlasná stanoviska standardní, velmi to sledujeme a v souvislosti s panem Messerschmittem jsem také ve stanovisku Eh, výboru pro ústavní otázky eh, se měli eh, zabývat právě tímto problémem menšinového stanoviska. Právě pak jsem ale hned cítila onen protiprout a všechny soudce, se kterými jsem do, od té doby hovořila, bylo jich hodně v rámci ESD, A přitom jsem také hovořila s předsedy nejvyšších soudů mého státu a vlastně všichni byli proti tomu. Samozřejmě, že není možné to jen tak ignorovat. A myslím si, že bychom soudu také neměli nic vnucovat jako eh, určitá pravomoc. Vždyť soud nejlépe ví, jak se má zorganizovat, jak eh, má dojít k rozsudkům a kde jsou hlavní problémy. Co se týče eh, SD, tam jsem se zabývala touto otázkou rovněž poněkud hlouběji a byly mi popisovány eh, případy, ve kterých docházelo k značnému nátlaku na soudce ze strany členského státu, který po potom byl odsouzen, tedy eh, byl činěn nátlak na eh, přípravu nesouhlasného staniska. Čili po takovémto nátlaku na určitého soudce, ke kterému dochází, ale v té studii se o tom samozřejmě eh, nepíše. Co jsem nevěděla, sedm členských států to zakazuje a Irsko, kde vidíme tedy určitou eh, vůli, v otázkách ústavního práva, tedy těch velkých otázkách, kdy eh, zde zasedá v Velkém senátu. Nejde tedy o ty běžné otázky eh, výkladu eh, a hospodářské soutěže, kde to zase nemá takový smysl. Tak tam vidím to, co říkal pan Masip nemá nyní eh, skutečně smysl dál o tom hovořit. Do budoucna však se domnívám, že eh, o této, se k této debatě ještě vrátíme. Možná, že je to pouze předčasné zde hovořit o eh, určitém řízení na úrovni ESD. E, byl to pouze určitý postup, kdy jsem hledala určité řešení e, po dva roky a e, vycházela jsem z tohoto výchozího bodu. Děkuji, pan Zvěvka. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem e, e, rád, že o tom uvažujeme bez ohledu na to, zdali e, jsme legitimní vyjádřit svůj názor k těmto nesouhlasným názorům. Paní Rafaeli nám podala přehled o všech členských státech a za to jsem jí velmi vděčen, protože nám to skýtá mnohem lepší obraz skutečnosti. Jeví se mi, a tady oslovují eh, pana kolegu Messerschmitta, že zapomínáme, že zde je určitý rozdíl mezi Národním soudem a Nadnárodním soudem, kde probíhají případy, eh, rozhodují se soudní pře, eh, vztahující se k víceročenským státům a to za eh, přítomnosti velmi rozmanitých soudů, pardon, soudců. A proto bych byl opatrný při formulování závěru o tom, zdali by souhlasné či nesouhlasné eh, názory měly být eh, eh, publikovány či nikoli. Pro mě je rozhodující zachování homogenity rozsudku či rozhodnutí vydaného soudním dvorem. A v tomto konkrétním případě, pokud nesouhlasná stanoviska by byla publikována, tak se to může dotýkat jednotnosti eh, postoje vůči eh, rozsudku. To by ovšem nemělo ovlivňovat naše vnímání, ale my bychom měli eh, zvážit, to, co by se mělo stát za rok nebo za pět let. Mám na mysli ekonomickou stránku věci. Prosím, uvědomte si, že Evropský eh, soudní dvůr má problém s eh, velmi eh, dlouhými procesními lhůtami z důsledku nedostatku soudců. To znamená ale také, že Eh, Evropský soudní dvůr eh, není eh, dostatečně vybaven finančními zdroji, aby mohl obsadit všechny soudcovské funkce a aby také mohl zajistit překlady do příslušných jazyků. Samozřejmě musíme vyslechnout odborníky a akademiky, ale musíme být velmi opatrní při vynášení rozhodnutí. Pane Skurisi, říká předsedkyně. Vy jste tady byl osloven několikrát a jste tím, eh, kdo eh, je v situaci nejlépe zasvěcen a má k tomu jasný postoj. Děkuji. Vzhledem k tomu, že diskutujeme o této věci eh, v atmosféře upřímnosti a otevřenosti, i já bych chtěl být co nejtransparentnější a nejupřímnější. A proto říkám v úvodu, že nejsem přítelem eh, nesouhlasných stanovisek a nechybí mi. To ale neznamená, že bychom o tom eh, nemohli diskutovat. To je samozřejmě něco jiného. Kdykoliv musíme být ochotní o tom diskutovat. A v této souvislosti bych se chtěl soustředit na jednu zcela konkrétní otázku. Za prvé, Chcete-li diskutovat o nesouhlasných názorech, tak si myslím, že to není vhodné pro menší formace soudu. To znamená pro senáty tří nebo senáty pěti soudců. Takovouto diskusi byste snad mohli vést eh, v souvislosti s eh, většími senáty. ale podívejme se, zda je to možné. Samozřejmě, možné je vše, ale chtěl bych připomenout, že ty hlavní postupy a nejdůležitější postupy jsou takzvané takzvaná předběžná rozhodnutí. A předběžná rozhodnutí jsou um, spjaty s výkladem, který soud podá v rámci odpovědi na specifické otázky položené národními soudy. Takže vy vlastně produkujete právo Evropské unie a víte, že toto právo není vždy velmi jasné, transparentní či otevřené. A to je hlavním důvodem, proč eh, je Evropský soudní dvůr žádán o odpověď a o správný výklad práva je to tedy určité rozhodnutí z, vě- na základě e, většinového rozhodnutí a, a e, toto většinové e, rozhodnutí musí být podepřeno všemi soudci. Pokud nikoli, tak je soudce Národního soudu chudák, protože on musí pak aplikovat a vykládat evropské právo podle rozhodnutí Evropského soudu. Ale když se tam vyskytují nesouhlasná stanoviska, tak se bude ptát, co vlastně Evropský soud řekl. Takže já si myslím, že u takovýchto typů eh, procesů či postupů je eh, ta tematika nesouhlasných stanovisek eh, bezpředmětná, není podstatná. Samozřejmě můžeme o tom diskutovat. A pokud jde o srovnání s Evropským soudem pro lidská práva, tak Tady uh, můžeme odpovědět na jednoduché otázky. Jestli členský stát Rady Evropy porušil jeden ze třinácti článků eh, charty lidských práv eh, či lidské právo jako takové. Pak samozřejmě může dojít k nesouhlasným, nesouhlasným stanoviskům a já si to budu představit, že mm, může pak eh, dojít v případě většiny 8 devíti soudců, z nich pět řekne, že nešlo o porušení, že pak eh, eh, může dojít k řízení pro porušení práva, pokud proti tomu nejsou strukturální námitky, ale u předběžných rozhodnutí si myslím, že takováto situace by mohla vést k problémům z hlediska akceptování těch rozhodnutí nebo výkladu soudu. A zapůsobilo na mě to, co se řeklo, že když se jedná pouze o většinový rozsudek, že ten rozsudek nemá plnou autoritu. To ale není eh, velmi demokratické, protože já se domnívám, že v demokratickém systému Máte-li většinu, tak máte většinu. A když většina promluví, tak má stejnou autoritu, jako kdyby promluvili všichni soudci. O tom není sporu. Nevěřím, že bychom mohli pochybovat o tom, že rozsudek či rozhodnutí soudu je méně autoritativní, protože eh, se na tom výsledku neshodli úplně všichni soudci. Já jsem se nikdy s tímto argumentem nesetkal. Je-li toto důvod eh, k zavedení nesouhlasných stanovisek, tak je to spíš podle mě důvodem je eh, neumožnit, nezavést. Děkuji. Pan Messerschmidt se ještě přihlásil ad hoc. Musíme si jednu věc vyjasnit. Nikdo na světě nemůže uložit žádnému soudci soudního dvora aby předložil menšinové stanovisko. To by bylo opravdu hloupé. My mluvíme o tom, aby soudci měli možnost předložit takovéto menšinové stanovisko, aby všichni eh, je to tak, že všichni soudci se vši, všichni shodli po každé na všech případech, tak Čeho se obáváte? To by nikdy žádné menšinové stanovisko nebylo. My se zabýváme teď tím, co by se stalo v hypotetické situaci, kdy jeden soudce nebude souhlasit s většinou a v tomto případě by měl právo vyjádřit své stanovisko. To je docela ironická záležitost. Pokud tuto diskuzi budeme aplikovat na jakoukoliv jinou evropskou instituci, tak by tu byla obrovská reakce. Přesně, kdyby Evropská komise řekla, my nechceme otevřenost ohledně legislativního procesu, nebo kdyby Evropský parlament prohlásil, my si nepřejeme otevřenost ohledně lobbystů, kteří s námi mluvili, protože se nám to nelíbí a ono to poškodí naši autoritu a naše práce bude vypadat méně seriózní. My ale máme povinnost nejen politickou, ale dokonce povinnost, která je stanovena v Lisabonské smlouvě, tak to jednat, a jednat otevřeně. A e, z tohoto vypadá, že Evropský soudní dvůr není připraven na takovouto otevřenost. Proč? Já jsem četl stovky verdiktů od Evropského soudního dvora a nevidím, že by e, z formálního či e, posadného důvodu například soudci, kteří se zabývali předběžnými otázkami a dotazovali se evropských soudců ptali se na různé eh, možnosti a eh, bylo by pro ně užitečné, kdyby znali alespoň tu, to menšinové stanovisko. Nyní je opravdu ironické, že Evropská unie přistupuje k úmluvě o lidských právech. To znamená, že právě vy, pane Skurisi, budete také interpretovat eh, úmluvu o lidských právech. Váš soud to bude aplikovat. Máme článek 6, který znamená mít právo na spravedlivý soud. Budeme mít tedy jeden Eh, článek, eh, podle členého článku rozhodnuto ve Štrasburku i v Lucemburku. Eh, ve Štrasburku bude umožněno mít menšinové stanovisko pro soudce a v Lucemburku nikoli. Jak chcete v Evropské unii mít systém, který upírá hypotetickou možnost kolegovi, aby vyjádřil svůj nesouhlasný názor? Já přijímám, a možná, že to není úplně nejchytřejší věc u těch nejdrobnějších sporů. Ale vyzkoušejme to alespoň na eh, plenu nebo ve Velkém senátu. Proč máme říkat, že když to nefunguje u předběžné otázky, protože to uh, Eh, nefunguje u tříšleného senátu. Proč máme říkat, že to nefunguje vůbec? Proč máme postupovat takto negativisticky? Proč se na to nepodíváme raději z pozitivní stránky? Eh, proč bychom nemohli žít podle kritérií, eh, podle kterých se řídí jakýkoliv jiný další mezinárodní soud? Děkuji. Evropský soudní dvůr je soudní dvůr nás všech, nejenom pana Skiruse, ale tím chci dát slovo právě jemu, eh, aby eh, mohl reagovat. Já už jsem řekl to, co jsem si přál. Někdy eh, nemůžete souhlasit, já si myslím, že to je normální. Co se mne týče, já mám jasné a pevné stanovisko a držím se jej ohledně potřeby nebo nepotřeby něco takového mít. Možná protože raději žijí eh, v minulosti, pane Messerschmitty. Děkuji, tím se dostáváme k třetímu bloku našeho slyšení a chtěla bych eh, dát eh, slovo paní eh, Vesně Naglič. Vítám vás, stejně jako pana Pačeta Joyce z Londýna. A prosím paní Naglič, aby hovořila o studii politického oddělení ohledně přístupu k dokumentům. Čas poněkud pokročil a proto se omlouvám, že následující řečníky, kteří za to nemohou, přeci jenom dodrželi určitý časový limit. Děkuji, paní předsedkyně, za příležitost prezentovat tuto studii. Já eh, se budu eh, snažit být stručná, ale stále ještě srozumitelná. Takže o čem je ta studie? Jde o to, zdali třetí osoby mají přístup k soudním spisům. V zásadě jde o analýzu eh, přístupu ze dvou stran. První strana je, zdali třetí osoba může získat přístup k soudnímu spisu, to znamená, je soudní spis podpis um, tajný nebo eh, částečně. A druhý aspekt je, eh, eh, kolik úsilí musí třetí osoba vynaložit, aby se dostala k mm, určitému dokumentu. Stačí poslat e-mail zaměstnancům soudu a požádat v něm o přístup k případu X, anebo je nutno osobně se dostavit k soudu, být tam a získat fyzický kopii Eh, spisu či dokumentu. Myslím, že je důležité pochopit, eh, proč ta studie byla vůbec zadána. Jedním z hlavních důvodů je to, že výbor eh, pro právní záležitosti byl kontaktován eh, určitými nešťastníky, kteří říkají, že mají potíže pochopit, proč nemůžou získat určitý dokument eh, od soudu, který je k dispozici ve veřejném prostoru, například v databázích členských států. Ale když se obrátí na Evropský soudní dvůr, tak tentýž dokument je k dispozici v jazyce, jemuž rozumím, ale nemohu nemohu jej získat, protože je považován za, interním, za interní dokument eh, soudního dvora. A nebo petičníci byli eh, přítomní fyzicky na slyšení soudu, dokonce eh, se k tomu přihlásili, ale například v jazyce jemuž nerozuměli, například v maďarštině Věděli ale, že ten dokument existuje i ve francouzštině. Když požádali pak o francouzskou verzi u soudu, tak nezískali k ní přístup, protože opět soud odpověděl, že jde o e, interní materiál soudu, který nemůže být poskytnut třetí e, osobě. E, hovoříme-li o přístupu k soudním spisům, jaký je současný stav a úzus v Evropské unii a ve světě obecně. Obecně vzato soudci Soudci neposkytují uh, veřejnosti informace o případech anebo pouze v omezených uh, případech administrativní uh, záležitosti. Pokud někdo není vyloučen z přístupu k eh, soudním spisům, eh, pak eh, má přístup někdy pouze k určitým dokumentům nebo spisům. Je obtížné říci, tedy že třetí osoby by měly přístup obecně k soudním spisům a není-li tomu tak a hm, hovoříme-li o právo na přístup k soudním spisům, pak se může stát, že třetí osoby mohou získat přístup pouze k soudním dokumentům, když je již uzavřen, ale ne když eh, ten proces ještě eh, probíhá eh, před soudem. Takže stručná odpověď na to, jaká je současná situace, se může různit podle toho, jestli na to nahlížíme staticky stati, statická perspektiva je taková, že je málo zemí na světě, které poskytují přístup eh, třetím osobám. Eh, ale když se díváme na ten fenomén z dynamické perspektivy, například když se vrátíme o 40 nebo 50 let zpět, tak eh, zjišťujeme následující. Mnohé země se rozhodly schválit legislativu o zpřístupnění veřejných informací přístupem, in, nástupem internetu internetu eh, se například eh, rozhodlo zveřejňovat některé informace eh, z vlastní vůle. Je to určitý trend, podle něhož je transparentnost důležitá nejenom pro legislativu a vládu, ale také pro soudce. Takže z toho můžeme vyvodit, že existuje tady tendence zavazovat soudce, aby byli transparentní a co nejotevřenější já jsem se v prezentaci zaměřila na Kanadu, byť není členským státem Evropské unii. E, proč na Kanadu? Zdá se, že jejich e, soudní systém je schopen řešit i velmi problematické otázky. Kanada má otevřený přístup soudů eh, nebo soudnictví. Co to znamená? Panuje tam ústavní princip. To znamená dvě věci. První věc, každý eh, eh, může zajít na soud, být přítomen veřejnému slyšení a druhý aspekt otevřenosti soudu je, že každý může získat přístup k soudním spisům za předpokladu, že splní podmínky za, v prostorách soudu soudci v Kanadě v podstatě říkají, že to je už zastaralé pravidlo v době, kdy existuje přístup k internetu a začali proto diskutovat, eh, jak eh, se vyrovnat s novými technologiemi, využít je a využít také internet ke zveřejňování soudních spisů eh, pro všechny, kteří o to mají zájem. Jedním z nejproblematičtějších otázek je poskytování přístupu vzdáleným osobám a současně chránit e, osobní údaje. E, soudci v Kanadě řekli, že dokáží tento problém vyřešit tím, e, že účastníci sporu a jejich poradci musí si být vědomi toho, že jejich příslušné spisy mohou být zpřístupněny třetím stranám, takže toho by neměli zveřejňovat eh, příliš, zejména pokud jde o velmi intimní záležitosti a tak dále, musí se omezit na eh, ty podstatné věci. Kanadský systém je nesmírně zajímavý i proto, že ten eh, takzvaný vzdálený přístup je povinný. Nestačí, aby soud řekl, ano, můžete mít přístup k dokumentu, ale musíte se fyzicky dostavit. Ten eh, vzdálený přístup nebo internetový přístup musí být vždy možný, ale eh, za předpokladu určit, uzavření určité dohody. To znamená, třetí strana musí znát svá práva a povinnosti a samozřejmě musí e- existovat mechanismus kontroly, to znamená, že přístup nebude e, poskytnut e, subjektům, které by mohly tohoto přístupu k informacím zneužít a tak dále. Kanadský Evropští soudci si uvědomují také, že není dostačující poskytovat pouze prvotní data a proto každý soud má systém určitých vyhledávacích funkcí v rámci eh, internetového vyhledávání, protože, jak jsem už uvedla, prvotní údaje nejsou vždy relevantní. Musíte být schopni eh, údaje kategorizovat a pak z toho vybrat eh, ty podstatné informace, eh, které hledáte. Soudní spisy eh, Evropského soudu nejsou přístupny pro třetí strany, ale když jde o přístup ke konkrétním spisům, tak jakákoliv třetí strana, která by chtěla získat konkrétní dokument, se musí napřed um, um, obrátit na uh, rejstřík soudu. Uh, pak eh, zaměstnanci rejstříku žádají o povolení účastníky sporu. Pokud účastníci sporu nedají souhlas, pak třetí strana eh, eh, nemůže získat přístup ke konkrétnímu dokumentu. Tento postup je velmi časově náročný a těžkopádný a s perspektivy kanadské eh, je tento přístup skutečně pochybný. Zdali se má v této praxi pokračovat, je pochybné. Nyní bych se ráda omezila ve své prezentaci, eh, protože eh, můj kolega eh, pan Pečit Joyce pohovoří o své konkrétní zkušenosti se snahou o přístup k soudním dokumentům Evropského soudního dvora. Děkuji, říká předsedkyně, než udělím slovo panu Pečet Joyceovi, chci se rozloučit s panem předsedou Skurisem. Myslím, že tento způsob výměny názorů mezi parlamentem, právním výborem a Evropským soudním dvorem je velmi důležitý i pro naši legislativní činnost a proto je žádoucí pokračovat v této intenzitě. A e, tím uděluji e, slovo e, panu Pečet Joyceovi, který pohovoří z praxe o přístupu k dokumentům. Prosím. Řečník hovoří mimo mikrofon. Sorry. Madam Chairman, members. Paní eh, předsedkyně, dámy a pánové, ano, já se budu hovořit, eh, snažit hovořit stručně. Ehm, já jsem eh, také připravil písemně svůj příspěvek. V prvním vám děkuji za možnost tady promluvit a v dalším hovořím o Soudní dvoru Evropské unie. Já si myslím, že toto by mohlo být tedy zapsáno do mého projevu, tak jak to tam je. Eh, mým hlavním tématem, konkrétním tématem je přístup k soudním spisům, k soudním dokumentům. A to z pohledu praktika. Jako eh, osoba, která se zabývá právní praxí, eh, se dostavuji k soudům a také spolu s klienty. Takže potřebuju být v takové situaci, abych mohl eh, proskoumat právní normy, abych je mohl využívat a abych eh, poskytoval patřičnou asistenci u eh, soudních instancí. Takže se jedná o pět, stá, pět etap. Nejdříve musím já pochopit zákonnou normu, poskytnout právní radu klientovi, být v situaci kdy budu schopen argumentovat o tom případu u soudu. Musím být v situaci, kdy budu schopen zajistit, že tento, eh, tento případ bude ve faktech správně eh, prezentován soudu a že bude eh, patřičně zpracován. Přístup k dokumentům je důležitý ve všech těchto etapách. Já mám výhodu a privilegium, že jsem si mohl přečíst studii paní Naglič eh, a to s velikým zájmem. Eh, pokud to zde mohu poznamenat, tato studie poskytuje eh, velice dobře odůvodněnou analýzu, důkladnou analýzu problémů s přístupností k soudním dokumentům a také poskytuje užitečná doporučení. Na, nyní bych rád vysvětlil, proč jsem vlastně přišel. Musím se vrátit eh, k době, kdy jsem loni v březnu byl u soudního dvora, nikoli jako advokát, ale jako pozorovatel eh, z právní kategorie. A když eh, advokáti hovořili u soudu, zmiňovali se o písemných poznámkách a o určitých odstavcích těchto poznámek. Advokáti věděli, o čem hovoří. Soud věděl, o čem advokáti hovoří. Ale aniž bych já viděl dané poznámky, oni písemné projevy při slyšení pro mne byly eh, málo významné nebo bezvýznamné mě jako pozorovateli a nebo i dalším pozorovatelům. Bylo by pro mě užitečné mít kopii těchto dokumentů, o kterých se hovořilo. Bylo mi sděleno, že nejsou veřejnosti k dispozici a proto jsem požádalo přístup k těmto dokumentům. A já se proto domnívám, že dochází k určitému informačnímu deficitu. Ano, samozřejmě, pokud jste mm, profesionální, profesionál v právní sféře a sledujete takto případ, eh, tak jste si toho také musel všimnout. Ale nepodařilo se mi do dokončení tohoto případu se seznámit eh, s materiály, které byly použity, ať už byly přímo související s oním eh, případem, o kterém já už jsem věděl z Anglie, a s mým veškerým profesionálním zájmem jsem nebyl schopen získat přístup eh, k dokumentům. Nemohl jsem tedy informovat klienty, nemohl jsem informovat ani naše vnitrostátní soudy o tom, co jsem vyslechl u soudního líčení eh, v Lucemburku. To ve mně, jako pozorovateli a tedy profesionálovi, vyvolalo dvě otázky. Za prvé ohledně přístupu k, eh, k soudu. A to proto, že jsem měl jakousi překážku v tom, že jsem nemohl patřičně vykonávat svou profesionální práci. Zdá se, že argument pro otevřenost eh, a přístup k soudním dokumentům zde převládá. Vyslechli jsme ale i eh, argumenty proti, o kterých jsem se zmiňoval detailně ve svém písemném příspěvku. Mou hlavní myšlenkou je, že soudní dvůr by mohl být otevřenější a transparentnější a proto i lépe podporovat přístup ke spravedlivému soudu a ke spra- provádění spravedlnosti jako takové. To by podle mne neohrozilo eh, nerušený průběh rozhodování v daném případu, ale umožnilo by to eh, větší uznání ze strany veřejnosti a Eh, důvěru ze strany veřejnosti. Můj dojem byl takový, že sedím u soudu a naslouchám. Já se o tom opět zmiňuji do velké šíře v mém dokumentu, ale nebudu to zde opakovat. Chtěl bych si zmínit jen o jedné věci ohledně zprávy ze slyšení. Jak už bylo eh, sděleno, nová, nový jednací řád hovoří o tom, že zpráva ze slyšení vůbec nebude k dispozici veřejnosti. A podle mého názoru to je skutečně krok zpět. A první doporučení poskytnuté paní Naglič v její zprávě, a to v odstasi 623, by jasně tento krok zpět napravil. Ještě na závěr bych se rád vrátil k tomu, co uvedla kolegyně paní Megavan ohledně e, dalších pravidel. Možná bychom se měli zaměřit na to, jak mít, e, jak vytvořit výbor eh, pro uživatele e, soudu. Děkuji vám ještě jednou, paní předsedkyně, za možnost zúčastnit se tohoto eh, slyšení a o možnost eh, dalšího kontaktu mimo toto zasedání. Děkuji za vaše vysvětlení. Přeje si ještě pan Kelot slovo z ESD? Pokud ano, tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nechtěl poskytovat další informace, pouze chci říci, že to je otázka pro soud velmi důležitá a domnívám se, že zpráva eh, paní eh, Naglič ukazuje, že eh, postup je velmi rozdílný, je to otázka, která se však vyvíjí. A skutečně je, netřeb, je třeba, aby se o tom eh, přemýšlelo. Pouze bych chtěl podat jednu informaci ohledně zpráv ze slyšení, tak jak o tom hovořil také pan Joyce. Tyto zprávy v budoucnosti nebudou eh, zveřejněny a nebudou ani připravovány. A to z toho důvodu, že soudní dvůr rovněž musí eh, učinit úsporná opatření ve svém fungování. Je nutné se tedy tedy eh, soustředit na to, co je podstatné pro eh, eh, dobré soudnictví. Pro soudce příprava takovéto zprávy vyžaduje určitý čas. Eh, je to také dokument, který neexistuje v jiných eh, systémech soudnictví, ale je to tedy určitý dokument eh, trošku mimořádný. A proto jsme museli rozhodnout, že toto nebude již připravováno ohledně zdrojů, které jsou poskytovány našemu soudnímu dvoru, eh, tedy je to také eh, významné. Chci to pouze eh, zdůraznit, že nejde o špatnou vůli a nechuť publikovat určitý dokument, ale o úsporné opatření. Děkuji vám. Tím se dostáváme k závěru našeho slyšení. Já bych chtěla všechny, eh, kteří mají zájem o tuto otázku, informovat o tom, že studie naleznete v předsálí a upozorňuji především eh, na eh, velkou práci politického oddělení a děkuji za vysokou kvalitu přípravy těchto studií. Myslím si, že to naši práci obohatilo Eh, abychom mohli tak pokračovat. Přeji paní Tain eh, mnoho úspěchů při přípravě zprávy. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří se zúčastnili, kteří pohovořili o své praxi. Děkuji také eh, těm, kteří se z vnitra Evropského soudního dvora podívali také ven. Děkuji vám, končím toto slyšení a nepřicházíme dostaneme k následujícímu bodu z právy pana Mesároše, ale eh, tak, jak jsem již zpočátku oznámila, se budeme nyní eh, zabývat eh, otázkou výsledků zasedání koordinátorů ve Štrasburku. Bylo to velmi rozsáhlé zasedání a proto máme také mnoho Eh, výsledku. Nejdříve tedy jmenování eh, těch, kteří budou připravovat stanoviska. Paní Lichtenberger byla stanovila, aby eh, připravila stanovisko k zprávě pana Alvara. Pan Karim bude se pravodajem 19. zprávy k Better Law Making na základě roku 2008. Dále audiovizuální události. Zde máme pravodajia eh, pana Borise, paní Geringer eh, se připravila eh, na téma cloud computing v Evropě. Pan López se bude se připravovat stanovisko k důsledkům otázek secese části území členského státu. Další bod, revize stanoviska k podmínkám rezidence třetích eh, eh, národností eh, pro otázku stáží a dobrovolných pobytů. Tady bude na tom pracovat a pan Stojanov. Transakční dáně, to je mé téma. Eh, eh, já budu tedy odpovědnou eh, pro přípravu pozměňovacích návrhů. Nejde zde o formální stanovisko, nýbrž na základě časového tlaku tyto zprávy a Dokumenty budou připraveny mnou a panem Lejnem a předloženy přímo eh, příslušnému výboru, eh, abychom zvládli eh, všechny otázky v dané lhůtě. Další bod se týká ústního dotazu o pokroku ve stokholmském programu. Zde budeme spolupracovat s Libe a AFKO eh, a bude to ústní dotaz na plenárním zasedání v květnu. Další bod 3. Náš výbor Eh, požádá o autorizaci eh, zprávy o Justice Scoreboard. Další eh, předsednictví Litvy ve výboru 9. července představí své priority a sice to učiní ministr Bernatonis a ministr kultury pan Birutis. 8. července eh, budeme mít eh, polodenní eh, zvláštní zasedání výboru Jury a sice 8. července odpoledne, bohužel to jinak nevyšlo. Dále pak pan místo předseda eh, komise, pan komisař Ševčovič 19. června s námi bude hovořit o pokroku administrativního práva, správního práva a to eh, tedy odpoledne v 17 hodin, 16 hodin. Na plenárním plen- zasedání v květnu budeme mít možnost eh, navštívit také Evropský soudní dvůr pro lidská práva práva a vést výměnu eh, názorů. Pokud budete mít zájem se toho zúčastnit, prosím ohlašte se na sekretariátu. Pak eh, Máme také meziparlamentní setkání ke stokholmskému programu společně s výborem Libé, a to 20. června. Otázka copyrightu pro osoby e, se zrakovým postižením bude ústní dotaz na plenárním zasedání v květnu. Dále zde máme ještě to, že koordinátoři rozhodli e, ohledně rozpočtu na rok 2013, že bude připraveno stanovisko a sice připravíme mandát pro zpravodaje který návrh komise k návrhu rozpočtu zpracuje a jedná se o rozpočet pro ESD. Dále je důležité vám sdělit také to, že Právní výbor se vyjádří také k právnímu základu ohledně vyrovnavného rozdělení eh, pohlaví, tedy ke kvótě ve svém stanovisku. Eh, hlasovat se však nebude na tomto zasedání, nýbrž až na příštím. Dále pak eh, bude oficiální delegace našeho výboru Jury 17. 18. července do Litvy tak, abychom se setkali s oficiálními zástupci ve Vilniusu a hovořili o prioritách předsednictví. Zároveň však k poslednímu bodu Chci říci, že výbor Jury byl dotazován, aby společně s PET eh, Pety připravil slyšení ohledně Evropského ochránce práv. Tolik výsledky zasedání eh, koordinátorů eh, ve Štrasburku a nyní tedy přicházíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. Chci dát slovo autorovi stanoviska, eh, který se zabýval elektronickou identifikací a důvěryhodnými službami pro elektronické transakce na vnitřním trhu, eh, panu Mešárošovi. Děkuji, paní předsedkyně. Před prezentací návrhu stanoviska chci poděkovat odpovědným eh, osobám eh, Jury a sekretariátu za vynikající podporu a spolupráci, kterou eh, mi projevili během přípravných prací. A nyní k základním principům stanoviska Jury pro a příslušný výbor pro výzkum. Jedná se o Eh, doporučení elektro, elektronické identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Digitální podpisy a elektronická identifikace jsou relevantní pro podniky i jednotlivce. Proto vítám návrh Evropské komise k nařízení elektronické identifikace a důvěryhodných služeb a e, podporují ten hlavní účel. Tím, e, e, že je to poslední z 12 akcí v rámci jednotného aktu o jednotném trhu, to reaguje na potřeby účastníků digitálního trhu trhu, zaručit rámec, právní rámec pro bezpečné a důvěryhodné elektronické transakce na eh, úrovni EU. Cílem návrhu je zajistit, aby občané i podniky mohli využívat jejich elektronické identifikační systémy v pří, k přístupu eh, veřejných služeb v jiných zemích, kde tyto systémy jsou již eh, k dispozici. Nařízení vyžaduje vzájemné uznávání mezi různými národními novými systémy identifikace. Já věřím, že evropští občané, podniky, národní orgány a úřady v 21. století potřebují bezpečný a důvěryhodný digitální jednotný trh. Potřebují to pro práci, studium, cestování a řadu dalších aktivit v rámci Evropské unie současné době s jistými výjimkami vlády členských států a e, služby, pardon, služby e, jsou velmi e, těžkopádné, nejsou k dispozici online anebo pouze v omezené době a na určitých místech a někdy dokonce za zvýšené náklady. Jaké jsou výhody rozsáhlého právního rámce EU pro elektronické identifikace a transakce, které by fungovaly i přeshraničně? jsou následující. Elektronické identifikace a transakce jsou pohodlnější a také časově méně náročné e, než e, fyzické transakce to nařízení bude mít pozitivní dopad na širší využívání identifikace, eh, například při eh, elektronickém zadávání zakázek, eh, vzdělávacích programech a řadě sociálních služeb. Zajistí to také právní jistotu a bezpečnost při využívání elektronické identifikace a služeb. Jako zpravodaj stanoviska Jury chci zdůraznit, že dostatečná právní jistota a bezpečnost musí být novým nařízením zaručena, tak aby občané i podniky měli důvěru v bezpečné přeshraniční elektronické transakce. Proto jsem navrhl několik změn v rámci notifikačních postupů a um, akreditace pro ochranu osobních údajů. Současně dochází k redukci eh, byrokratické zátěže, zejména pokud jde o zátěž pro malé a středně velké podniky. Tam je nutno zátěží se vyhnout a mm, také jsem navrhl řadu změn ohledně implementace eh, aktů v přenesené působnosti. S cílem lépe reflektovat cíle článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Konkrétně v řadě otázek přenesená působnost mm, mm, vůči komisi nebo na adresu komise není zcela přiměřená. A dále je nutno dále specifikovat obsah a e, funkci delegování těchto pravomocí nevždy je to e, užitečné. E, bylo předloženo více než 40 pozměňovacích návrhů a e, termín pro předložení dalších pozměňovacích návrhů pro kolegy je 15. květen 2013. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám. Hlásí se někdo o slovo? Nikoliv. Všechno bylo řečeno a také máme lhůtu pro pozměňovací návrhy do 15.5. Ale hlásí se ještě paní Taylor. Sorry, as shadow. Jako stinová zpravodajka jsem zapomněla ukázat kartičku, omlouvám se. Paní předsedkyně, děkuji vám, děkuji vám také pane Mesároši za návrh stanoviska. Vítám iniciativu komise v této eh, oblasti, jak už bylo zmíněno, je to významná součást digitální agendy. Jde o to, abychom měli digitální jednotný trh a současná situace je zastaralá. Eh, členské státy mají velmi rozmanité přístupy v, těch, v této oblasti. Je zapotřebí zlepšit eh, prostředí pro přeshraniční elektronické transakce, s toho prospěch občané. Je zapotřebí mít harmonizovaný přístup k elektronickým transakcím, zatím je to nedostatek důvěry. Většina eh, občanů preferuje tradiční způsob nákupu. Abychom navýšili důvěru občanů v elektronické služby, potřebujeme eh, také patřičně reagovat eh, v našem právním textu a také navýšit právní jistotu. Otázkou je, jak, zde bude, jak toto bude fungovat v praxi, například eh, ohledně notifikace um, o schématu elektronické identifikace, tam se žádají členské státy. Um, zda ne eh, mnohoznačně může být určen eh, člověk, ke kterému se vztahuje určité, určitá identifikace. Eh, tato formulace není úplně jasná, takže by bylo dobré zjasnit tento text. Pak je tu otázka implementovaných aktů a aktů v přeneseném pravomoci. A je zapotřebí ještě změnit určitá znění tohoto textu. Doufám, že se nám podaří dosáhnout digitálního jednotného trhu. Děkuji. Pane Mezároš, chcete reagovat? Já si nemyslím, že by bylo zapotřebí reagovat teď. Můžeme o tom diskutovat s kolegy později, ale děkuji vám mnohokrát za tento návrh. Takže hodně úspěchu vám přeji do další kooperace a přecházíme k následujícímu bodu na pořadu jednání a dávám slovo panu Zjobrovi, aby pohovořil o dohodě mezi Evropskou uní a Ruskou federací o prekurzorech drog. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nejdříve rád poděkoval sekretariátu a také právní službě výboru za pomoc při přípravě tohoto stanoviska. Toto stanovisko se týká tématu, které je zcela jednoznačné vedeme k situaci eh, existence mnoha dohod mezi EU a Ruskou federací v souvislosti s důležitými otázkami je nutné z hlediska bezpečnosti a potírání výroby syntetických drog postupovat i dále. Máme určité informace ohledně zdrojů na eh, trhu narkotik, který se stále vyvíjí. Eh, prekurzory drog a výroba a také pašování drog jsou eh, velmi významné. Především eh, hovořím tedy o eh, syntetických drogách. Drogy se stávají důležitým problémem v Evropské unii a Evropské středisko pro pozorování trhu z narkotiky v posledních pěti letech zaznamenalo snížení konzumu těch starých drog, jako je heroin a také eh, kokainu v některých zemích. Bohužel však, eh, jak jsem řekl, eh, stoupá spotřeba, a to skoková, u syntetických drog. Velmi často jsou to drogy, které mají velmi negativní dopad a vytvářejí velmi rychlou závislost. Jsou to populární eh, drogy a eh, zločinecké skupiny na tomto trhu se jimi velmi často zabývají a to stále více. Je nutné tedy učinit eh, opatření pro to, aby prekurzory, které jsou zapotřebí pro výrobu syntetických drog nebyly tak snadno k dispozici. Na základě údajů můžeme vidět, že část výroby těchto syntetických drog nebo substancí, které dále slouží k této výrobě, eh, jsou spojeny s teritoriem Ruské federace. Evropská strategie pro potírání drog eh, z roku 2012 eh, vidí eh, snížení eh, dovozu těchto látek a importu drog jako takových. Máme také mnohé údaje, které hovoří o tom, že největší výrobce prekurzorů které jsou dále používány, eh, jsou v Ruské federaci. Je nutné tedy úzce spolupracovat mezi EU a Ruskou federací a proto, aby se dále zabránilo eh, obchodování s těmito prekurzory. Odkazujeme zde na legální obchod. A proto bylo navrženo, aby byla uzavřena eh, příslušná dohoda. Důležité je však také eh, to, že je zaručena ochrana osobních údajů eh, občanů. To se týká ustanovení této dohody. Práva občanů nejsou nijak eh, snížena a zároveň však je umožněno dosáhnout cíle této dohody. Eh, já eh, mám pozitivní doporučení pro potvrzení této dohody v příslušném výboru, tak aby uzavření takovéto dohody mezi EU a Ruskou federací eh, bylo umožněno. Děkuji vám. Děkuji, pane Žiobro. Vidím, že se nikdo nehlásí k tomuto tématu. V této souvislosti však chci vyjasnit to, že nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a proto můžeme přímo eh, také hlasovat eh, o eh, této otázce v rámci tohoto zasedání. Můžeme přejít k bodu 7, to je o občanská odpovědnost za jaderné škody. Pan Mešároš má slovo jako zpravodaj. Chair. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vedli jsme už diskuzi ve výboru o tomto tématu a nyní bych rád ji uzavřel, zhrnul a poskytnul své hlavní návrhy a doporučení. Jedná se o rozhodnutí rady umožňující členským státům, které jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy o občanské odpovědnosti za jaderné škody, ze dne 21. května 1963, což bývá na, e, nazýváno Vídeňskou umluvou. A jsou tyto členské státy opravňovány v zájmu Evropské unie ratifikovat protokol, kterým se mění tato úmluva nebo k němu přistoupit. O čí jde v tomto návrhu? Umožňuje členským státům Evropské unie které jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy o občanské odpovědnosti za jaderné škody, aby ratifikovali protokol, kterým se mění tato úmluva, nebo aby k němu přistoupili. Rozhodnutí Rady je určeno členským státům, které jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy, Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Polsku a Slovensku. V tuto chvíli Zodpovědnost mezinárodní je upravována především dvěma nástroji. Vídeňskou úmluvou, tak jak byla změněna protokolem z roku 1997 a pařížská úmluva, a to je zodpovědnost třetích stran. A mm, ta byla od roku 60 e, změněna mnoha protokoly a doplněna bruselskou úmluvou 31.1.1963. Většina těchto úmluv sdílí základní principy ve své podstatě. Některé členské státy jsou smluvními stranami pařížské úmluvy, jiné vídeňské úmluvy. Změny ve vídeňské úmluvě eh, jsou eh, ve prospěch potenciálních obětí jaderného, jaderné nehody je to širší eh, definice eh, škod způsobených jaderný, jadernými zbraněmi. A proto eh, ratifikovat protokol jde ve prospěch odškodnění obětí v Evropské unii. Protokol přijatý 12. srpna 1997 konkre- za podpory um, Mezinárodního výboru pro atomovou energii vede k uznání a prosazení eh, soudních rozhodnutí, eh, která se týkají opatření v evropském zákonodárství, konkrétně v nařízení Brusel 1. A proto Evropská unie má exkluzivní kompetenci v, ohledně těchto opatření v protokolu a členské státy nemohou být e, eh, smluvními stranami u těchto konkrétních opatření. Rada ve svém rozhodnutí proto navrhuje, autorizovat uzavření anebo ratifikace tohoto protokolu pro tyto členské státy. Na základě patření článků smlouvy mám na mysli smlouvu o fungování Evropské unie. Navržení roz, návrh rozhodnutí e, rady e, se nyní obrací na parlament, protože se jedná o e, částečné nebo plné uznání e, soudního rozhodnutí. Já plně podporuji návrh, který jsme dostali a doporučuji, aby Evropský parlament dal svůj souhlas s návrhem Rady s návrhem rozhodnutí rady. Tento postup bude umožňovat smluvním stranám Vídeňské úmluvy, aby uzavřeli či ratifikovali protokol Vídeňské úmluvy. Mohlo by to mohlo by být výhodné v budoucnosti zvažovat možnost dosáhnout jednomyslnosti ohledně eh, zodpovědnosti eh, škodu způsobenou jadernými zbraněmi nebo jadernými eh, prostředky. Děkuji. Děkuji. 3. květen dopoledne je termín pro předložení pozměňovacích návrhů a tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, a sice bodu číslo 8. Pan Stojanov je autorem stanoviska e, na téma program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014 až 2020. Prosím, pane Stojanové, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. chtěl bych napřed vysvětlit, oč se eh, jedná. Jde o to, že eh, eh, chceme dosáhnout dohody s radou o legislativním aktu, který upravuje a schvaluje financování tří institucí, které působí v oblasti eh, eh, auditu. Jedná se o krátký dokument a jde o to, že v příštím plánovacím období budou tyto organizace financovány tak, aby nadále mohly působit zcela nezávisle a nezávisle mohly eh, svou činnost vykonávat, totiž pokud jde o stanovování účetních standardů. Jde tady o vytvoření eh, jednotného rámce pro účetní standardy na globální úrovni. Na začátku, během prvního slyšení, jsem uvedl, že tady není eh, mnoho práce, navrhl jsem eh, úpravu ve vztahu k eh, aktu o přenesené, přenesené působnosti, pokud jde o eh, naše pravomoci. Dále jsem chtěl prodloužit lhůtu a pak je zde ještě možnost eh, vznést námitku vůči eh, schválení delegovaného aktu, aktu v přenesné působnosti. Eh, pohovořil jsem s řadou odborníků, kteří eh, zdůvodnili potřebu financování těchto agentur, které jsou velmi důležité na globální úrovni protože mohou usnadnit eh, výkaznictví a účetní eh, závěrky eh, globálních institucí a to je velmi důležité pro všechny ekonomické subjekty. Organizace, které jsou uvedené v legislativním návrhu, byly původně financovány členskými státy, protože členské státy byly zřizovateli těchto organizací, ale toto financování již eh, časem eh, doběhne a Evropská unie eh, bude muset financování převzít. Já jsem eh, uvedl, že možná, že bychom těmto organizacím mohli eh, předložit doporučení v tom smyslu, že mm, financování převezme Evropská unie. A to doporučení by mělo eh, také stanovovat eh, to, že tyto organizace budou pak podléhat eh, kontrolní pravomoci Evropské unie. Já navrhnu příslušné pozměňovací návrhy, které budou mít charakter doporučení. A půjde především o transparentnost a kázeň Jedna agentura je v podstatě již vyřešena, půjde eh, nyní od ty dvě zbývající, na které se eh, soustředím. Děkuji. Děkuji. A jsou k tomu přihlášky do diskuse. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 8. květen. A tím pádem uzavírám tento bod pořadu. Nyní jsme velmi zrychlili tempo a bytě můžeme přistoupit k bodu 9, k statutu Evropské nadace. A tady si sama, co by zpravodajce, udělují slovo. Lituji, že nejsou přítomní, ale srdečně přesto děkuji stínovým spravodajkám, zejména paní Tajn a panu eh, Grandes Pasqualovi za jejich pozměňovací návrhy. Mohu to hned předeslat, že eh, v případě těchto pozměňovacích návrhů jde o velmi hodnotné eh, podněty, které nesporně bez problémů vplynou do mé zprávy. A také chci pozitivně zdůraznit eh, spolupráci s Výborem pro kulturu. Příslušná autorka stanoviska je paní Hirš z Výboru pro kulturu a i tady eh, jsme se těšili velmi konstruktivní spolupráci a jejich pozněvací návrhy určitě zapracujeme, respektive eh, zpracujeme dobré kompromisy. Chtěla bych poukázat eh, ve stručnosti na ty nejdůležitější pozměňovací návrhy. Za prvé, pokud jde o eh, návrhy pana Grandese Pascuala, je velmi pozitivní, co navrhuje a to v souvislosti s objasněním definice majetku. On se vyslovuje pro vytvoření hospodářství politické nebo sociální hodnoty, což je určitě obohacení té stávající definice. E, a pozitivně bych chtěla ohodnotit i pozměňovací návrh 12 e, téhož kolegy, kde jde o větší transparentnost. To samozřejmě mohu jen e, zdůraznit. S tím ale, že budeme muset ještě diskutovat o rozšíření katalogu o dobročinné nebo veřejnoprospěšné eh, instituce či zařízení. To je samozřejmě pozitivní, ale musíme brát ohled na otázku eh, daňovou eh, a k tomu existují pozitivní i negativní argumenty, které musíme velmi e, opatrně e, e, analyzovat. Shodli jsme se i na přeshraničním prvku, který tam musí být zahrnut, to znamená, musí být zcela jasné, že Evropská nadace během celé doby svého trvání má působit minimálně ve dvou členských státech. Ale Diskutovat budeme muset u řady eh, pozměňovacích návrhů, tam eh, může dojít totiž ke střetu zájmu v souvislosti s rodinnými příslušníky. Tady je zapotřebí ještě eh, diskutovat o věci a doufám, že diskusy se věci vyjasní, protože bych chtěla těm pozměňovacím návrhům lépe porozumět. Také mi není jasná otázka toho, jak by eh, mělo dojít ke zrušení článku o eh, daňové otázce, o zdanění. Není mi jasné, jak si to představujete. Pokud jde o pozměňovací návrh paní Tajn, k tomu jen tolik, že eh, zkrácení povolené ekonomické činnosti z 10% na 5% eh, ročního čistého obratu považují za přijatelné a akceptují to. Eh, ještě jeden další eh, důležitý prvek a tady jsem skeptická, se týká zaměstnanců v čestných funkcích. Tady formulace původní firm, formulace komise eh, zůstává zachována. Ale eh, já vlastně to vyškrtnutí eh, té zmínky o čestných funkcích nebo čestných zaměstnancích nepovažuji za šťastné, protože v oblasti nadací působí celá řada dobrovolníků v čestných funkcích. Takže eh, tolik k mým nejdůležitějším připomínkám, k pozměvacím návrhům a samozřejmě, že hledím eh, vstříc eh, další dobré spolupráci a tam, kde jsme se ještě nezblížili, doufám, že dospějeme k dobrým kompromisům. Děkuji. Chtěla bych dát slovo eh, stínovému zpravodaji eh, panu eh, Grandes de Pascual. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl nejdříve omluvit za to, že jsem přišel pozdě vždy eh, v této budově člověk musí běhat z jednoho místa na druhé, ale vaše poslední slova jsem eh, slyšel a souhlasím s nimi. 14 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a já se domnívám, že tyto je možné pokládat za součást kompromisu mezi stínovými zpravodaji. Eh, je zde také příspěvek pana Sída. Jistě to přispěje k otevřenému dialogu. Doufám a očekávám, že se dohodneme, protože v principu eh, nejde o konfliktní otázky v našem pohledu na věc. Eh, chtěl bych předeslat, že mé eh, pozměňovací návrhy odpovídají tomu, co také předložila eh, autorka eh, pravodajka, čili souhlasíme s mnohými otázkami a souhlasím také s pozměňovacím návrhem pana Masipa. Myslím, že je přeci jenom lepší abychom postupovali otevřeně. Paní Tajn předložila šest pozměňovacích návrhů z pěti, nemám vůbec žádný problém a také se šestým návrhem eh, se mohou spojit, ale musíme se na to ještě podívat. Čili na tomto základě eh, asi nemáme velké rozpory. Dobrá, ještě krátce k odůvodnění. Začnu pozměňovacím návrhem 1.2 definice. Tady by bylo nutné něco doplnit a sice ekosociální, aby to nebylo příliš podmíněno vytvářením hospodářské přidané hodnoty. Potom 104. Na konci se ještě doplňuje otázka podpory obětí eh, násilných činů a také otázka eh, náboženské soudržnosti. E, to je, myslíme, věc ve veřejném zájmu. Takhle bychom se na to měli dívat. A to jsou skutečně pozitivní cíle, které bychom však měli e, zde uvádět v celém seznamu, e, co v tomto seznamu Evropské nadace. Dále další aktivity mezinárodní minimálně ve dvou státech. V čem vidím určitý rozpor v textu komise se hovoří o okamžiku registrace. No, pragmaticky viděno eh, se eh, prověřuje něco, až když je to založeno. Eh, takže nejde o to, zda se to může změnit, ale je zde takový trvalý závazek. Eh, kompetence nadace můžeme sepsat, ale eh, tato kritéria jsou velmi široká kritéria statutu a nejde tolik o ten eh, dopad, čili eh, požadavky komise beru na vědomí. Eh, je to první předpoklad pro to, aby takové kritérium vzniklo, ale tato kritéria zůstávají pouze jednostraná, takže možná, že bychom zde mohli nalézt kompromisní text, když pak tato kritéria budou sdílena, tak to jistě nebude veliký problém. Deset, tady bychom potřebovali určité vyjasnění. A poslední část je změněna. Říkáme, pokud v statutu není zakázáno nebo pokud to není v rozporu s cílem nadace. ten statut by mohl být změněn, ale ta změna není povinná. To je další dopad. 12. Zde jde o seznam podkladů, dokumentů a odkazů, které musí být předloženy pro registraci, je zde jméno, příjmení a tak dále. A samozřejmě eh, tam taky musí být bydliště. U právnických osob je bydliště méně významné, ale jde spíš o místo sídla, eh, protože s tím zase souvisí eh, ručení a podobně, čili je to taková formální záležitost. A i k tomu bychom se jistě mohli v dialogu propracovat. 13, 15, zde jde o to, že určité osoby by neměly být vyloučeny, tedy ty, které eh, souvisí s administrativou. Evropská nadace je nadace ve veřejném zájmu a um, nesmíme uh, bránit také vzniku rodinných nadací, tak jak to známe třeba ve Španělsku. Eh, u nás existuje celá řada rodinných nadací, které se nadacemi stanou eh, proto, aby eh, bylo možné dále eh, předávat také majetek, který není jenom rodinný, ale také státní. Mohou to být sbírky obrazů nebo určité paměti hodnosti, které patří určité rodině. Jde tedy také o určité daňové výhody, které souvisí s tímto statutem nadace a o dohody s příslušným státem procesem. Samozřejmě, že obě strany dostanou, získají určitou výhodu, eh, pokud eh, se takto postupuje. Takže takovéto legitimní účely nechceme vyloučit. Nejde o nějaké netransparentní machinace. 1920 tady jde o pracovní podmínky či mm, pravidla a já mám eh, námitku k činnosti eh, čestných eh, pracovníků v orgánech nadace. Já myslím, že by měli být informováni a měli moci spolupracovat takovýmto pracovníkům však nemůžeme dát právo součinnosti. Myslím si, že to nesouvisí s právy eh, o něch čestných funkcionářů. Eh, potom 20 likvidace Evropské nadace. Zde je ještě eh, další doplnění, o které žádáme, a sice o registraci v členském státě. Jde tedy o to, že Eh, majetkové hodnoty mohou být přeneseny eh, do majetku nadace eh, registrované v určitém členském státě. Eh, zní to možná egoisticky z hlediska daného členského státu, ale jistě je to otázka legitimních zájmů těchto států. 24 tady jsou určitá kritéria ohledně fiskálních otázek, která mají být škrtnutá, Všechny stále orgány souhlasí s tím a španělské ministerstvo financí, což tady mohu zcela otevřeně říci. A je nutné někdy hovořit konkrétně a Eh, také hovořit o zájmech a předložit i ideologické otázky. Eh, tam se tedy eh, prověřuje, zda je to v souladu se zájmy jednotlivých území a EU, ale to jistě odpovídá také postoji předsedkyně. Myslím si, že pozměňovací návrhy je nutné pokládat eh, za takové, eh, které eh, musí být prověřeny co do svého dopadu. Chceme přispět ke kompromisu se spravodajkou a také se dalšími, kteří předložili zajímavé příspěvky na změnu, jako byl pozměněný návrh pana Masita. Jsme otevřeni Alespoň tak eh, se eh, dívám na své pozměňovací návrhy. Jsem otevřen pro eh, spolupráci s vámi, paní předsedkyně. Myslím si, že nemáme zásadní rozdíly v názorech a jistě ony mezery můžeme překonat. Děkujeme. Děkuji já srdečně za tyto rozsáhlé vysvětlení, protože všechny moje případné otázky byly tím zodpovězeny a nyní uděluji slovo hned paní Tajn. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já tež bych eh, chtěla eh, probrat jednotlivé pozměvací návrhy a výjimečně k pozměvacímu návrhu číslo jedna k kolegy de Grandese. Nevím, jestli to souvisí s německým či anglickým překladem, ale německý pojem Wertschöpfung, tedy tvorba hodnot, obsahuje vše, nejenom ekonomické hodnoty, ale také sociální a duševní, to znamená vše, co je vůbec myslitelné, to znamená alespoň v německé jazykové verzi bych eh, neuvítala eh, jinou definici. V Němčině je tento uvedený pojem tvorba hodnot eh, přiléhává. Dále pokud jde o spolurozhodování, tak to vnímám stejně e, e, jako e, frakce EPP. Tady e, jde o čestné funkce. Samozřejmě, že by měli být informováni, ale když působím v čestné funkci a něco se mi nelíbí, nezamlouvá, například svým zaměstnavatelem v uvozovkách e, e, jsem jaksi ponižována nebo se mnou špatně zachází, tak mám mít právo svou činnost přerušit a nebo ukončit. To normální zaměstnanec, který pobírá eh, plat, eh, tuto možnost nemá tak beze všeho. Takže já tady vidím eh, rozdíl mezi čestně působícími pracovníky nebo aktéry a e, zaměstnanci. Já přicházím ze země, která e, je velmi demokratická a panuje tam právo spolurozhodování a proto se nedomnívám, že se, by se to dalo prosadit v plénu. A pak ještě ke svému pozněvacímu návrhu 17, ten bych chtěla vysvětlit. Tam jsem uvedla, že zpráva bude předložena členským státům v rámci nařízení o auditorech, respektive směrnici o auditorech jsme e, e, ještě nedosáhli e, shody a je vůbec ve hvězdách, zda kdy dojde k uzavření tohoto legislativního procesu a proto musíme vycházet z toho, že dosavadní zákonná úprava bude platit dál. Zatím my v Německu máme dispozici situační zprávu, která čítá 400 až 500 stran, ta by měla být zveřejněna, ale eh, nenaleznete eh, žádného auditora, eh, který by byl ochoten prověřit, kontrolovat nadaci, protože se jedná o informace, které nejsou určené pro veřejnost a proto Eh, prosím, abychom brali ohled na stávající úpravy členských států. Mm, eh, takové situační zprávy, jaké pořizujeme v Německu, eh, v mnohých členských státech vůbec neznají. Děkuji. Děkuji vám, děkuji oběma stínovým zpravodajům za rozsáhlá vysvětlení. Otázka čestných eh, pracovníků. Mě samozřejmě eh, zajímá velmi. Bylo mi sděleno, že je přítomen zástupce komise, pan Mölman, a velice ráda bych požádala komisi, aby k tomu zaujala stanovisko a abychom se dozvěděli toho více o eh, situaci, o faktech a číslech v tomto ohledu, jak důležité to téma vůbec je, protože jsem přesvědčena, že komise to velmi důsledně zvažovala udělala, když předkládala svůj návrh. Takže je-li skutečně přítomen zástupce komise, tak eh, jemu nebo jí ráda udělují slovo. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud chcete hovořit o čestných členech, tak teď máte na mysli členy správní rady, členy předsednictva. Čestné, mám na mysli čestné zaměstnance. Eh, asi jsme se v tom trochu ztratili, protože i paní eh, Tajn hovořila o spolurozhodování a působení v dozorčích radách, ale já se chci zeptat, jaké je pozadí, jaký je záměr té formulace o, eh, o čestných zaměstnancích. Thank you very much for the explanation. Děkuji vám mnohokrát za toto vysvětlení. Abych jasně vysvětlil, jak to vypadá s dobrovolníky. Tyto dobrovolníci jsou velice důležití obecně vzato, protože spolupracují s touto nadací. Eh, v členských státech, podle právních rámců jednotlivých členských států, Eh, můžeme říci, že ne všechny členské státy mají právní rámec pro dobrovolníky a vzhledem k tomu, že si přejeme navrhnout takovou formu nadace, která bude velice pokročila a bere v úvahu zájem všech, eh, kdo mají účast na životě Evropské nadace, Považujeme za důležité i to, abychom poskytli určitou pozici i dobrovolníkům v Evropské nadaci. To, co jsme viděli na radě, v tuto chvíli vypadá tak, že členské státy velmi váhají ohledně specifického rámce pro dobrovolníky v Evropské nadaci většina by si přála setrvat u vnitrostátních právních rámců, pokud existují. To je všechno, co vám k tomu nyní mohu říci. Děkuji. Paní Tajn? snad abychom zabránili nedorozumění. Já nemám nic proti tomu, aby tak, jak s tím počítá návrh komise, dobrovolníci eh, byli informováni o eh, podniku a tak dále. A samozřejmě nemám ani nic pro právní rámec pro dobrovolníky. To považuji za samozřejmé, aby eh, tady byly upraveny pracovní podmínky, pracovní doby a platili i pro dobrovolníky. To je samozřejmá věc, ale mně jde o to, že bylo, byly předloženy pozměvací návrhy o tom, že dobrovolníci mm, jsou postaveni na roveň zaměstnanců podnikům a, a e, měli by jednak e, pobírat e, i nějakou odměnu a měli by mít právo spolurozhodování. To znamená, že budou přítomní například zasedání představenstva a tam budou podle úpravy mít hlasovací právo. Já se domnívám, že i v nadaci je nutno přijímat rozhodnutí, bez přítomnosti eh, zástupce dobrovolníků. A že by to sahalo až tak daleko, že by mu eh, příslušelo eh, hlasovací právo, to mm, mm, mm, nepřipouštím. Samozřejmě pracovní podmínky, ochrana a bezpečnost při práci, to je samozřejmé. Ještě se hlásil pan Grandes Pascual, prosím. Sí, esta acción de palabra. Ano, děkuji. Eh, to, co řekla komise, poněkud eh, osvětluje záležitost eh, a já souhlasím s tím, co řekla také paní Tajn. Jde o to, abychom zajistili práva zaměstnanců a také tedy čestně pracujících neplacených eh, pracovníků. I ti eh, mají velmi důležitou roli a zákon jim dává možnost zasahovat do spolurozhodování. To eh, tedy chce komise, aby to tak bylo uspořádáno ve správní radě nadace, ale my jsme proti tomu je možné říci, že se to může takhle udělat, ale bylo by zcela rozdílné zasahovat do práv zaměstnanců ohledně tedy spolorozhodování v té správní radě nadace. Eh, neměli bychom to přehánět. K tomuto aspektu zaujímáme tedy zcela jasné eh, stanovisko. Toto je požadavek komise, ale my bychom chtěli tento bod škrtnout. Já jako zpravodajka bych chtěla poznamenat, že ve vašich pozměňovacích návrzích si přejete, aby stanovisko eh, aby postoj těchto pracovníků byl spíš pozorovatelský. Chcete to škrtnout? Já se domnívám, že tato dvě témata Eh, tedy téma těch eh, čestných eh, pracovníků, kteří v každé zemi mají jiný právní postoj a postavení. To bychom měli oddělit od otázky spolurozhodování ve správní radě. Ve své zprávě na to pouze poukazuji a chci také tedy říci, že je pro mě vždycky důležité a jde mi eh, vždy pouze o to, aby to bylo konzistentní konzistentní mezi eh, touto evropskou nadací eh, či eh, jinými právními formami evropského společenského práva. Chtěla bych je stínovým zpravodajům navrhnout, aby tyto otázky, které jsou velmi důležité, byly ještě projednány mezi stínovými zpravodaji. Je nutné, abychom zde dosáhli určité dohody, tak jak jsme to dokázali také v mnoha jiných bodech. Velmi často se ukázalo, že dokážeme eh, tedy dosáhnout kompromisu. 35. je lhůta Eh, do které musíme toto téma odhlasovat a doufám, že se nám podaří eh, se domluvit do této doby. Tímto se dostávám na závěr našeho pořadu jednání dnes dopoledne. Odpoledne budeme pokračovat strukturovaným dialogem s paní místopředsedkyní komise, paní Redingovou a odpoledne převezme vedení pan Lejne, předseda našeho výboru. V tomto smyslu tedy uzavírám dopolední zasedání a uvidíme se odpoledne.